Colleagues, can I bring the meeting to order again? Eh, dobré odpoledne, vítám vás zde všechny opět, abychom dále pokračovali a je mou velkou ctí, abych vám představil litevského ministra dopravy a spojů, pana Sinkevičise. Doufám, že to tedy dobře vyslovuji. Je to tedy stávající litevský ministr dopravy a spojů který nám přednese eh, projev o prioritách pro litevské předsednictví. Pane ministře, buďte vítán zde v našem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Velice se těšíme na úzkou spolupráci, která nás čeká v rámci litevského předsednictví v dalším půlroce a máte tímto slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí a také velkým potěšením to, že jsem mohl eh, přijmout pozvání, abych ve vašem výboru mohl eh, prezentovat priority litevského předsednictví. Jsme velice hrdí na to, jakých úspěchů se nám eh, naší zemi podařilo dosáhnout za 23 let nezávislosti. Uvědomujeme si, že když přijímáme předsednictví, že také na sebe bereme velkou odpovědnost, ale plně věříme tomu, že jsme na tento úkol dobře připraveni. Chceme zejména, eh, aby naše práce byla účinná a aby nesla výsledky. V nadcházejících šesti měsících se chceme soustředit na konstruktivní dialog v rámci evropských institucí, také s členskými státy a chtěli bychom najít eh, praktická řešení a také dosáhnout hmatatelných výsledků, které přinesou přínos evropským občanům. Chtěl bych také, eh, jsem velice rád, že již takto brzy vás mohu informovat o prioritách našeho předsednictví a že s vámi také mohu projednat eh, několik eh, velice důležitých věcí, kterým se také váš výbor bude v nadcházejícím půlroce zabývat. Myslím si, že tato schůze je také, nebo toto setkání je také dobrou příležitostí, jak můžeme mezi Radou a mezi Evropským parlamentem v oblasti dopravy a cestovního rohu posílit spolupráci a důvěru. Myslím si, že tato eh, důvěra a spolupráce je důležitá pro budoucnost a úspěch evropského projektu. A dovolte mi teď vysvětlit, z jakých důvodů. Za prvé, eh, Evropská unie musí i nadále přinášet výsledky na vzdory ekonomické krizi a na vzdory problémů, které musí řešit. Eh, Litevsko se bude soustředit zejména na podporu růstu ekonomiky, také na prohloubení vnitřního trhu a na zajištění finanční stability. Dále se chceme soustředit i na eh, hospodářskou a měnovou unii. Dále bych chtěl také zdůraznit, že tím, jak se blížíme eh, k volbám do Evropského parlamentu, které jsou naplánovány na květen 2014, tak už se nám také vlastně eh, nachyluje ke konci období tohoto legislativního cyklu. A vím, že také během období litevského předsednictví budete usilovat o to, abyste dokončili co největší počet legislativních návrhů, aby eh, jste pak také vlastně mohli opět získat mandát od evropských občanů v dalších volbách. Lisabonská smlouva eh, dává Evropskému parlamentu nové pravomoci a také nové výsady a této situaci se musíme všichni přizpůsobit. Evropské instituce tedy musí vzít na vědomí tuto novou skutečnost a musí také dbát na to, aby všechny jejich eh, opatření a všechna jejich rozhodnutí napomáhala celkovému dobrému a hladkému fungování Evropské unie, protože občané nás pozorují, eh, či, mm, vytváří si své názory a také od nás očekávají výsledky, které eh, jim musíme přinést. Litevské předsednictví se chce soustředit na výsledky. Víme, že budeme mm, posuzováni na základě naší, naší efektivity a um, chceme říci, že e, také v centru veškerých našich aktivit bude i e, úzká spolupráce s Evropským parlamentem. Z toho důvodu eh, jsem také i se svými kolegy připravil priority pro naše předsednictví ve spolupráci s vámi. Myslíme si, že to je dobrý způsob, jak také vytvořit nové kontakty a jak se na věci lépe dívat z pohledu parlamentu. Je to také dobré z toho důvodu, abychom byli připraveni spolupracovat již od samého prvního dne. Myslím si, že také v následujících eh, měsících bude naše spolupráce ještě prohloubena. Chtěl bych rovněž poděkovat irskému předsednictví, které nás předcházelo v této funkci. A konkrétně bych chtěl poděkovat panu Leo Varadkarovi a jeho kolegům, kteří s námi vynikajícím způsobem spolupracovali a Myslím si, že také dosáhli vynikajících výsledků a tu laťku, tu příslovečnou laťku nastavili velice vysoko. Pokud jsem snad měl nějaké pochybnosti ohledně toho, jaké priority se máme eh, v oblasti dopravy stanovit, tak veškeré tyto pochybnosti eh, byly rozptýleny po té, co jsem se setkal s vámi, pane předsedo, protože vy i vaši kolegové v tomto výboru jsou takovou hlubokou studnicí eh, znalostí a odborných znalostí o všech záležitostech, které se týkají dopravy v Evropské unii. Myslím si, že naše setkání bylo velice přínosné, také jsme si mohli um, vyměnit názory a doufám, že tato výměna názoru bude i pokračovat i nadále ve stejném pozitivním duchu. Mezi eh, některými úspěchy irského předsednictví, eh, o kterých eh, vás informoval Leo Varadkar mm, minulý měsíc na výboru na schůzi vašeho výboru byly například příprava nařízení o pokynech pro transevropskou dopravní síť a také nařízení, které se týká nástroje pro propojení Evropy. Myslím si, že vy společně s irským předsednictvím jste také eh, dokázali vynikající práci, protože jste také se podíleli nad tím, že tato dvě legislativní návrhy mm, velice rychle vstoupí v platnost. Pokud chceme usilovat o naše hlavní cíle předsednictví, což je Eh, důvěryhodná, růst, eh, rostoucí a otevřená Evropa. Musíme se také soustředit na nové technologie, zavádět sítě, které budou eh, šetrné k životnímu prostředí a také usilovat o budování společné evropského dopravního prostoru. Chceme také usilovat i o bezpečnost dopravy i vozidel a také o interoperabilitu mm, transevropských sítí Evropské unie a s třetími zeměmi. Nejprve, co nás tedy teď čeká? Eh, chceme o eh, mm, obecný přístup, který se týká eh, směrnice o infrastruktuře pro alternativní pohon, který by měl tedy snížit naši závislost na ropě a měl by také zlepšit životní prostředí a zlepšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Také chceme hledat společný přístup, který se týká nařízení o agentuře pro globální satelitní navigační systém který má sloužit v Evropě. A abychom také zaručili bezpečnost eh, systému satelitní navigace v Evropě. No a pak je zde oblast železniční dopravy. Nejdůležitější je čtvrtý železniční balíček, který byl navržen eh, za účelem navýšení účinnosti a konkurenceschopnosti železničního sektoru. Eh, mohl by také výrazně přispět k vytvoření společného prostoru dopravy v rámci EU. Budeme pokračovat v diskusích o té technické části celého balíčku a usilujeme také o obecný přístup, který se bude týkat eh, směrnice o bezpečnosti eh, železniční dopravy. Chceme také dosáhnout pokroku v eh, oblasti nařízení o Evropské agentuře pro železnice. Za tímto účelem rovněž budeme, mm, nebo chceme uspořádat dnes večer seminář, kde budou také zastoupeny společnosti Evropské Eh, společenství železnic. Tohoto, tohoto semináře se také zúčastní pan Zila a já bych chtěl požádat i ostatní členy tohoto výboru, aby se rovněž tohoto dnešního semináře zúčastnili. Teď se dostáváme k balíčku, který se týká bezpečnosti eh, a technické způsobilosti vozidel. Myslíme si, že zde jsou velice dobré výhledy na to, že zde dosáhneme dohody. Velice se těším také na spolupráci s příslušnými zpravodaji, s paní Sehnalovou, s panem Kunem a s paní Savisár Tumas. Eh, rada už eh, připravila stanovisko nebo postoj ke všem třem eh, návrhům tohoto balíčku a minulý týden také parlament přijal svůj postoj. Ehm, jedná se tedy jednak o návrh o pravidelných technických prohlídkách vozidel, dále o silničních kontrolách užitkových vozidel a také o registračních dokladech vozidel. A dohoda o těchto třech návrzích by znamenala velký krok eh, kupředu směrem ke zlepšení a ke e, vytvoření společných bezpečnostních standardů v evropském systému silniční dopravy. Dále, co se týče letecké dopravy, tak zde bychom chtěli pokročit e, v tom, jak posílit práva cestujících v letecké dopravě. Týká se to například práva na informace, asistenci a také například e, kompenzace v případě spoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu. Chtěli bychom dosáhnout společného um, postoje na radě do prosince. Velice rádi o těchto věcech budeme hovořit i s parlamentem, i když ta hlavní debata asi proběhne už v rámci řeckého předsednictví. Dále bychom chtěli zahájit jednání, která se týkají nařízení o hlášení událostí v um, civilním letectví a těšíme se na spolupráci s paní Deveirak, která má toto téma na starosti. Také bych chtěl ještě zdůraznit eh, význam tohoto tématu, protože eh, toto nařízení by mělo eh, zajistit větší bezpečnost cestujících v letecké dopravě. Také mm, vyzvu své kolegy z ministerstva jiných členských zemí, aby společně přijali rozhodnutí, které se týká společného podniku SESAR. Dále také začnu na radě jednání, která se týká balíčku jednotné evropské nebe 2+. A chtěl bych vám také říci, že 16. září uspořádám ve Vilniusu neformální setkání ministrů dopravy, kde bych také chtěl hovořit o iniciativě jednotné evropské nebe. Pan Kalas, místo předseda komisy, již přislíbil svou účast a já bych eh, také eh, chtěl ehm, přizvat i pana Jačeka Kravčeka, který má toto téma zde na starost. Dále bych chtěl pozvat i vás, pane předsedo, a všechny ostatní členy tohoto výboru, aby se zúčastnili této události, této akce. V oblasti námořní dopravy budeme usilovat o obecný e, přístup eh, rady, která se týká nařízení o e, víceletém financování Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Týká se to také zejména boje se znečištěním moře a e, zařízení pro těžbu ropy a plynu na moři. Očekáváme, že by e, k tomuto mohlo dojít na říjnové schůzi Rady pro dopravu a také bychom chtěli na toto téma zahájit co nejdříve jednání v rámci Evropského parlamentu. A za pomoci pana Taylora bychom také chtěli dosáhnout dohody a, um, o um, funkci agentury do roku 2014. Dále bychom ještě chtěli zahájit jednání, která se týkají směrnice o námořním zařízení, které má zajistit dobré fungování vnitřního trhu v oblasti námořního zařízení a také bojovat, nebo také zařídit, eh, zajistit bezpečnost na moři a bojovat se znečištěním moří. Také se těšíme na konstruktivní spolupráci se spravodajem a s místopředsedou tohoto výboru, panem Riketem. Dále budeme usilovat o dosažení pokroku, které se týká další legislativy, například je zde rámec o um, přístupu k um, s, um, Um, přístavním službám a také k finanční transparentnosti přístavu, aby zde bylo lepší eh, způsob eh, a efektivnější způsob, jak nakládat eh, s nákladem. Dále zde také 9. října bude Litva hostit schůzi, která se týká ministrů Eh, dopravy východního partnerství. Bude to dobrá příležitost, jak můžeme diskutovat o propojení infrastruktury jednotlivých členských států eh, s těmito šesti sousedícími zeměmi. Pokusíme se identifikovat infrastrukturní projekty, které přinesou nejvyšší přidanou hodnotu a které také budou požadovat nebo vyžadovat podporu mezinárodních finančních institucí. Výsledky této schůze budou prezentovány na summitu východního partnerství, které se bude, který se bude konat eh, v listopadu ve Vilniusu. Dovolte mi také představit naše priority v sektoru cestovního ruchu. Musím říci, že v Litvě nespadá mm, cestovní ruch do mého rezortu, ale je tedy v rezortu ministerstva hospodářství, ale já velice rád promluvím jménem ministra hospodářství. Cestovní ruch je velice důležitou ekonomickou sílou, která také přispívá k vytváření cestovní, eh, která přispívá k vytváření pracovních míst a také přispívá k podnikání. Myslíme si, že je důležité také podporovat eh, cestovní ruch a také zvýšit počet turistů, kteří navštěvují Evropu. 17. a 18. října chceme ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádat 12. Evropské fórum cestovního ruchu, které bude mm, uspořádáno pod titulem Turistický ruch jako faktor ekonomického růstu, sociální změny a blahobytu. Toto fórum bude zkoumat potenciální způsoby a možnosti spolupráce, bude hovořit o různých problémech a příležitostech, také se bude hovořit například o zdanění tohoto sektoru a o finanční asistenci. Eh, turistické asociace eh, regionu po Baltí eh, také podepíší eh, celosvětovou eh, světový eh, kodex, etický kodex Světové turistické organizace OSN. A doufáme, že tento, tato diskuse také podpoří nové myšlenky a zajistí to, že Evropa zůstane zajímavým a nejvíce navštěvovaným kontinentem z hlediska turist, cestovního ruchu. Také eh, jsme rádi, že vy, pane předsedo, jste eh, souhlasil s tím, že se zúčastníte tohoto fóra pro cestovní ruch. V následujících šesti měsících chceme ukázat naše připravenost a efektivitu, chceme s, s vámi úzce spolupracovat a chceme také aktivně a konstruktivně hledat vyvážená a inkluzivní řešení jsme si vědomi toho, že úspěch eh, architektury Evropy také spočívá na dobrém dialogu mezi parlamentem a radou a zároveň také musíme respektovat formální pravidla mm, spolupráce mezi radou a parlamentem. Litevské předsednictví také bude nadále podporovat eh, tento interinstitucionální vztahy založené na respektu a spolupráci. Těšíme se na další práci s vámi a velice rád zodpovím vaše případné dotazy. Thank you very much, eh, Mnohokrát děkuji, pane ministře. Stejně jako koordinátoři, mám tady pana Bacha, pana, paní Savisana a pana Kuna. Eh, prosím, ještě někdo se hlásí? Paní Sehnalová, pan Jas, pan Fidanza, pan Benjen. Bylo by asi jednodušší se zeptat, kdo se nehlásí o slovo. Takže mám eh, koordinátory, což samozřejmě zamhrnuje i vás, pane Kohlíčko, eh, pan Savisan, pan Kuhn, paní Sehnalová, pan Finance a tak dále. Eh, můžeme z toho vycházet, čili koordinátoři každý má tři minuty, ostatní každý dvě minuty První bude pan Groš, prosím, tři minuty. Děkuji, pane předsedající. <clears throat> Děkuji předsednictví rady. Jsem rád a děkuji za to, že jsem si mohl také písemně přečíst, co navrhujete. Rozhodně bych vám chtěl popřát hodně úspěchů, protože přicházíte v době, která je velice napínavá a vzrušující a tím Znamená to, že tedy před vámi bude velice mnoho výzev. Máme tři důležité kapitoly. Za prvé, jak to vypadá s realizací. Eh, o to, věci, to je věc, o které nevždy ráda vypráví, protože na některé věci je třeba čekat. A tady máme dobrý příklad. To, co že nebo tomu komise musí ten Single European Sky připravit znova tedy že nebylo realizováno to, co my jsme očekávali. A proto bych v každém případě přivítal, kdyby tento projekt, tak jak teď je předložen, měl prioritu a také v každém případě z hlediska EPP je to není smyslem proced, nemůže být smyslem procedury zde v parlamentu, abychom přijímali eh, rozhodnutí a potom viděli, že je, že země to nerealizují. To je, tím bychom jenom ztráceli důvěry, důvěryhodnost. E, není to jediný příklad, když hovoříme o čtvrtém železničním balíku, tak také je, tam, te, tam je také celá řada věcí, na které se čeká a od kterých si hodně vyslibujeme. E, doufáme, že ta disk že bude pokračovat diskuse v oblasti interoperability, protože to je velice důležitá věc, ale vy jako rada musíte vědět, že my jako parlament klademe velký důraz na to, aby to zůstalo jako balík, protože ta efektivita má mnoho různých dimenzí. A to znamená nejenom ty věci, které jdou snadno, nejbrž také ty, které snadno nejdou. A to je věc, kterou bychom byli rádi, kdybyste si vzali k srdci. V oblasti silniční dopravy tak tam byste měli přivzít ten balík tří oblastí, kde jsou technické kontroly a bezpečnost. To je věc, kterou občané přivítali velice dobře a my se domníváme, že by to mohlo být korunováno úspěchem, stejně tak jako téma jako práva cestujících jsou také, to patří, těm, to patří také k těm důležitým tématům a zvláští prozbu. Možná, že jsme jediná frakce, která formuluje tuto prozbu a sice po těžkých debatách jsme se mohli prokousat takzvaným vzduchovým balíkem, a sice došlo i ke, k hlasování k, v parlamentu a muž máme tedy mandát a sice jedná se o sloty, jedná se o hluk a byl bych rád, kdyby rada zde vyvinula úsilí a nikoli, aby reagovala tím způsobem, necháme to být, protože by to mohlo být příliš složité. Protože i, máme, i my jsme museli překonat určité rozdíly, než jsme se dobojovali k výsledku, ale proto bychom byli rádi, kdybyste se i do tohoto balíku pustili a prováděli ho. Rozhodně přijme vám hodně úspěchů, jsme na vaší straně, když jde o to, abychom tyto věci přivedli k pokroku. Ano, děkuji vám. Děkuji pan Alkadrávi za eh, socialisty a demokraty. Děkuji, pane ministře, za váš úvod. Moje frakce vám přeje hodně úspěchů v příštích měsících. Ano, skutečně je to poprvé, že vaše země předsedá. A já si umím představit, jaké starosti máte s ohledem na břímě, jež teď spočívá na vašich bedrech. Litevské předsednictví je posledním předsednictvím v tomto legislativním období a má ještě ukončit několik věcí. Potom přijdou ještě řečtí kolegové, ale to už bude jenom pár měsíců a potom se už toho těžko udělá mnoho. Podíval jsem se na váš program, vyslechl jsem si ho a jsou tam některé body, které jsou velice důležité, které jste si přece vzali. A jsem rád, že už v současné době se konaly neformální rozhovory ohledně kvality silnic. Paní kolegyně Sognalová, Sehnalová o tom ještě určitě řekne více. A je dobře, že jsou to věci, které už se uvedly do pohybu a doufám, že v příštích měsících se nám podaří, abychom zde dosáhli schody. Méně eh, dobře to probíhá v různých tématech týkajících se letecké dopravy. Tady mám na mysli, tady mám na mysli trh leteckého provozu. Tam už jsme přijali před rokem balík mezi radou a parlamentem ke zvýšení efektivity, ale v reálu se z toho moc nepovedlo. Komise přichází s novými návrhy a proto bych zde chtěl vyslovit apel, abychom v této oblasti pokročili dál, protože výhody, které by to přineslo, by to by byly tak velké, jak průmysl, tak i pro naše obyvatele, že bychom toho dosáhnout měli. Eh, tento balík, já vůbec nevím, proč to není úplně na prioritě, v prioritě vaší agendy. My jsme hotovi, Rada už také připravila stanovisko, to znamená, že skutečně bychom se měli sesednout společně a pokusit se celou tu věc ukončit. U železniční dopravy tam souhlasím s tím, co řekl pan kolega Groš. Konstatujeme, že došlo k určitým pokrokům, především v technické oblasti. A my v parlamentu máme jinou metodu. My budeme probírat celý ten balík dohromady. A domníváme se, že i v této oblasti bychom spolu měli jednat tak, abychom dosáhli konkrétních úspěchů. A dále je to turistický trh. To je sektor, který skutečně nesmíme podceňovat. Já považuji za důležité to, abychom na to nezapomínali s ohledem na to, jaké dopady to má na ekonomiku a na zaměstnanost. Tedy hodně úspěchů za liberály. Pane předsedající, děkuji, pane ministře, děkuji. Děkuji vám za představení programu. Je to skutečně velice stížarostivý program a máte naprosto pravdu. Poprvé máte předsednictví v radě, to je velká výzva, možná o to větší právě, že se nacházíte na konci legislativního období a máte celou řadu legislativních záměrů, které musíte zpracovat. Mnohé věci už byly provedeny během irského předsednictví už tak říkajíc se, ale velké balíky ještě stále leží na stole. A vy jste hovořili o alternativních palivech, to je taky důležité věci, když probíráme, o, když jednáme o o evropských dopravních spojeních, tak tady otázka alternativních paliv velice důležitá, máme na tom velký zájem, vy také. Já jsem z Německa, tam víte, jak to vypadá. Od prvního, první 15 se se se přichází nová doba a tady se musíme zamyslet tím, jakým způsobem uspořádat eh, infrastruktury. Bezpečnost silničního po provozu už je téměř hotová oproti železničnímu balíku, ale jsou to věci, které jsou pro Evropu důležité. Co se týče letecké dopravy, tak je milý to ale musím přijít se stejnou věcí, a sice to European Sky Plus, hovořil jste o právech cestujících a o bezpečnosti ale ten Airport Package je hotov. Já vím, že to není jednoduché, to je nám všem naprosto jasné a já vím, že vy sám to nemůžete rozhodnout. Mám pochopení pro to, ale že se, o to chc- že se do toho chcete pustit, ale byli bychom rádi, kdyby se na tom pracovalo dál, protože se může stát, že by bylo škoda, kdyby se to teďka ztratilo někde v písku, ale rozhodně měli bychom přispět k tomu, aby vzduch byl lepší a s také by to mělo usnadnit eh, letecký provoz v rámci tohoto balíčku. A není, co se týče oblast přístavu oblast vod, financování EMSA, jasně to je důležitá věc, je to důležitá je to důležitá a méně sporná věc, to znamená, že tam, bychom se na to mělo, tam by se na to mělo pořád. Co se týče vybavení lodi, tak dnes jsme také přijali k tomu stanoviska. Port package teprve přijde, tedy přístavní služby, to je důležité pro všechny přístavy, ale tady mám stejnou otázku. Já sám jsem zpravodajkou pro maritimní prostor a pro Eh, management, eh, pro, pro pobřežní management, ale z mého pohledu by bylo velice důležité právě proto, že vím, že Irové organizovali celou řadu setkání k tomuto tématu, tak bych byl rád, jak to vypadá ve vašem předsednictví, protože vy jste hovořil velice o tom, že jste pro vytváření pracovních míst a pro růst a toto je v podstatě a právě tato maritimní oblast Blue Rose, to je všechno možné pouze tehdy, když k tomu budeme mít příslušné územní plánování. Tedy byl bychom rádi, kdybyste tohle to také probírali. Jinak vám přeji hodně úspěchů a přeji si dobrou spolupráci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Kramer na tři minuty za zelené. Pane ministře, pane předsedo, děkuji vám za váš příspěvek a přeji vám všechno nejlepší v rámci s za svou frakci zelených. A samozřejmě pro vás je to vzrušující, že vy a vaše země přebírá předsednictví. A kdo by si to uměl představit před 25 lety, toho by považovali za blázna. Ale dnes už je to realita a o to víc se ti raduje z dnešní debaty. Mnoho věcí bylo řečeno, za prvé Single European Sky. Tady nejde o to, abyste jednali, protože to jsou věci, které jsou uzavřené. Je to zákon. 1. října minulého roku už to mělo vstoupit v platnost. Členské státky se proti tomu brání, porušují zákony, které sami přijali. A to nesmíte to strpět a proto je třeba toto rozhodnout. Máme tady win-win situaci, potřebujeme méně personálu, máme máme méně emisí CO2 a máme kratší cesty. To znamená, je to situace win-win-win. A to je radou blokována. A já bych byl rád, kdybyste se tím zabýval, tak aby, rada se, aby se i rada držela zákonů, které přijala. Jsme právým státem i jako Evropa. Další otázka. Byl jsem zvolen v roce 2004 do parlamentu a dva roky předtím, v roce 2003, jsem absolvoval z Berlína do Talinu cestovlakem. vlakem 60krát zastavil, 9 se musel pře, přestupovat na, e, přes hranici mezi Lotyšskem a, a Estonskem se musel pěšky a pak jsem viděl, že a když jsem se proto podíval, tak parní lokomotiva e, před, e, před stolety jezdila rychlejc. Tedy pokud by se nám to podařilo, pokud by se nám podařilo vrátit se tedy k době povolu eh, toho, tohoto stavu, tak kde jste byl úspěšný. Ale krátce poté, co jsem byl zvolen, tak jsem se zasadil za to, aby také do těch šest prioritních projektů se dostal jeden východ evropský, a to byl Rail Baltica. A tak k tomu byli zvoleni koordinátoři. Tam byly spory o tom, jak tam, jaký tam má být, jak, má, jak, jak rozchodná má být trať a tak dále. A tady mám jednu otázku, protože se dosud nic nestalo. Co vy uděláte? Já nevím, jestli jste to byl vy osobně, ale vaše země prý blokovala tato situace, situaci. My víme, že tady se musí dohodnout tyto tři Balty, pobaltské země a Polsko. Já osobně a my tady ve výboru si nepřijeme, aby tři baltské státy byly izolovány, protože v tu chvíli je to tak. A já jsem slyšel že mezi Litvou a Lotyšskem je možný vůbec vlakový spoj, tedy to, co bylo za Sovětského svazu možné, tak prý dnes nejde a k tomu bych tedy rád se dozvěděl, jak to tedy je a tedy především to, co vy jako eh, předseda, jako předsednická země chcete udělat s Rail Baltica. Děkuji vám. Děkuji, pan Zíle, eh, za EKR. Děkuji, já bych chtěl tady také uvítat pana ministra a přeji vám úspěšné předsednictví. Není to jenom první litevské, ale vůbec eh, jedného z balských států. Proto vám přeji hodně úspěchů. Mám dvě věci. První je čtvrtý železniční balíček a budu velice stručný. Myslím, že už jste tady zmínil, že chcete, aby směrnice o bezpečnosti prošla, aby došlo k politické dohodě a také ERA, to znamená, eh, budete pracovat na Evropské železniční agentuře. Chtěl bych se zeptat, zda si dovedete představit v eh, případě Evropské agentury rychlejší pokrok a zda budete postupovat s těmito oběma věcmi. Pak si myslím, by bylo možné to dokončit v příznivých eh, eh, okolnostech i ten technický pilíř ještě do konce období. A další věc se týká samozřejmě po Balti. Já budu zcela otevřený, pane ministře. Tady v této sněmovně vždycky podporujeme takovýto přístup, že dopravní projekty v železniční dopravě mají zajistit lepší spojení mezi členskými státy a konkrétně pro balské státy je to velice dobrý, prioritní, důležitý projekt eh, mezi balskými státy a teď je to i v rámci nástroje Connecting Europe. Samozřejmě, že se jedná o významné eh, Eh, peníze daňových poplatníků, 85% eh, pro Connecting Europe a státy, soudržnosti, které čerpají z fondu soudržnosti, takže chce to velkou angažovanost. Proto také se tři baltské státy na úrovni premiéru dohodly, že vytvoříme společnou akciovou společnost, abychom eh, ten projekt posunuli vpřed. A pokud víme, vy navrhujete něco jiného, ekonomické zájmové skupiny skupiny. My tady máme v Evropě takové zkušenosti s velkými dopravní prostředky, že jsou úspěšné, obvykle pak pouze v těch úvodních stádiích, pokud se jedná o ekonomické zájmové skupiny. A později pak už je vždycky lepší, když několik členských států vytvoří akciovku. A konkrétně se to týká, myslím, baltských států, protože my máme tradiční už stávající železniční podniky, které dobře spolupracují s ruskou železnicí, s ruským železnicemi a nemají proto eh, moc eh, velký je zájem na tedy rozchod 1455 a oni někde jsou docela rádi, že nejsou zúčastněni v Rail Baltica. Takže kdo pak může rozvíjet tento eh, projekt, pokud nebude společný podnik? A rádi bychom se dočkali dobrého pokroku v této oblasti a byl bych rád, kdybyste se ujali vedení během vašeho předsednictví v této věci. Ano, já děkuji. A nyní za skupinu GUE pan Ohlíč, Kohlíček. To be included. Thank you very much. Děkuji za to, že jste mě také dal na ten list. Ano, vy jste vždy na tom seznamu, říká předseda. E, tak já budu pokračovat česky, omlouvám se eh, těm, kteří si sundali sluchátka. E, <laughs> pane, pane ministře, já bych měl několik takových drobných poznámek. Vy jste se na závěr zmínil o rozvoji turistiky Ehm, v této souvislosti přiznám se, že eh, o vaší zemi toho mnoho nevím, i když se turistikou hodně zabývám. Eh, tam je asi podle mě důležité, eh, co soudíte o rozvoji vnitrozemské dopravy, a to nikoliv jenom jako vodní cesty čtvrté třídy, ale i pro turismus. To je podle mě velmi zajímavá kapitola, která se nám rozvíjí v některých státech. Možná by to bylo i zajímavá inspirace pro vaši zemi. Eh, druhou takovou eh, otázku bych měl v té námořní dopravě, eh, do jaké míry vidíte možnost nějakého významného pokroku, zejména u těch zařízení, o kterých jste se zmiňoval, to znamená těžba ropy a podobně, protože to jsou záležitosti velice významné pro možnost znečištění, znečištění životního prostředí. Eh, třetí takov, další taková věc, to je letectví. Tady eh, sice ten balíček je do určité míry dotažen do nějakého konce, ale zejména ground handling to je velmi diskutabilní otázka. Chtěl bych vás na to upozornit, že to není zdaleka jednoduché. Sloty, hluk, ano, i když ten hluk není tak jednoduchý, je to dost individuální záležitost a generálně to řešit není eh, nic, řekl bych, co bychom mohli opravdu vyřešit. Pak k silniční dopravě. Nám vždycky uniká, protože se zabýváme stále infrastrukturou, tenté koridory, Connecting road Facility, školení řidičů. Předpokládáte, že v této oblasti, která je rozhodující pro nehody na silnici, vaše předsednictví něco vyvine? 112 je velmi zajímavá a pro bezpečnost si myslím, že školení řidičů všech kategorií je klíčové. A e, závěrem ještě k železniční dopravě. Čtvrtý železniční balíček, to bude velmi tuhé sousto a bude velmi zajímavé. Jak se s tím vy poperete, já vám přeji mnoho zdaru. Děkuji. Okay, Ano, a nyní přejdeme k ostatním e, členům výboru. Nejprve pan Bach má dvě minuty. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vám chtěl zaprvé poděkovat a respektive popřát hodně úspěchů k vašemu ambicioznímu programu, který jste si dali a také k vašim stěžádostivým cílům. Hovořil jste o důvěře a spolupráci s parlamentem. Já se domnívám, že to je věc, která je žádoucí a kterou vítáme. Rád bych se soustředil na dvě nebo tři věci. Už se hovořilo o železničním balíčku. Já se domnívám, že tady bych se vlastně mohl zeptat, zda se pokusíte opět tento balík svázat do jednoho, anebo zda budete dále tou cestou, že budete pracovat pouze na té technické složce. Já jsem zpravodajcem pro sociální otázky v sociálním výboru a já se domnívám, že tady bychom se měli udělat svou představu a svůj názor a domnívám se, že sociální podmínky velice souvisí s nařízením PSO a měly by být v souladu a proto bych byl rád, kdybyste se zabýval i touto oblastí jako zpravodaj pro otázky cestujících. Jsem také rád, že jste hovořil o cestujících, že jsou na prioritní listině a rád bych se zeptal, zda už já vím, že už jste měl určitá jednání, ale chtěl bych se zeptat, zda máte už nějakou obecnou obecné, jak zda máte už nějaké obecné směřování, tedy jakému cíli byste se chtěli dostat. A potom jste hovořil o interoperabilitě mezi jednotlivými nositeli dopravních služeb. O tom jste se zmínil, ale chtěl bych se zeptat, zda máte také jasnou představu, nebo zda, máte, zda můžete si uvést konkrétní body protože i to podle mého názoru je tématem, které bude v budoucnosti velice důležité. Děkuji. Děkuji, eh, paní Savisa, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za úvodní projev a přeji našim sousedům hodně štěstí během jejich eh, předsednictví. Ano, baltské státy jsou skutečně eh, jako bratři nebo sestry a byly velmi úspěšné za posledních 20 let. Já nechci opakovat, o čem už hovořili koordinátoři. Já jsem velice peč, bedlivě naslouchala eh, vašemu projevu a chtěla jsem slyšet dvě slova, které jsou vám stejně e, eh, blízké jako mě, na kterých vám hodně záleží. My tady O tom hovoříme už zhruba čtyři roky, je to Rail Baltica. Samozřejmě, že tento projekt se netýká pouze tří baltských států. Je to součást dopravního koridoru, který eh, vlastně eh, se tahne od Pobaltí k Jadranu, čili jde přes celou Evropu. Víte, že před třemi měsíci eh, při premiéři našich států se rozhodli vytvořit tento společný podnik eh, který by se ujal jaksi vlastnictví tohoto projektu Rail Baltica. Ale teď se zdá, že litevská vláda a vy sám eh, začínáte tento projekt brzdit a vlastně tím jste ohrozili i financování projektu během příštího víceletého finančního rámce. Proč jste proti? A co bychom měli udělat, abyste ty nohu z brzdy sundali? Paní Sehnalová, dvě minuty, Olga. Pane předsedo a vážený pane ministře, tady jsem také přivítat eh, v našem výboru. Eh, v podstatě už to bylo zmíněno, jsem zpravodajkou k návrhu nařízení nebo k jedné té eh, části balíčku o technické způsobilosti vozidel, konkrétně o nařízení o silničních technických kontrolách. Bylo už zmíněno, že jsme právě dnes začali neformálním setkáním nad tímto balíčkem s ostatními zpravodaji, takže já bych chtěla ocenit ten proaktivní přístup, které litevské předsednictví zvolilo a skutečně se budu těšit na spolupráci i s tím, s tou nadějí, že se nám opravdu podaří eh, se posunout k dohodě eh, ještě během eh, tohoto, tohoto půl roku, ale především bychom měli mít na mysli dopravní bezpečnost a ochranu životního prostředí a jako společný jmenovatel vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru, což si myslím, že by měl být ten výstup toho, té, této části legislativy. Měla bych nicméně dotaz i z jiného soudku, týká se rovněž tedy dopravní bezpečnosti nebo bezpečnosti na evropských silnicích. Eh, minulý týden na plenárním zasedání Evropský parlament přijal rezoluci, která se týká strategie eh, ke snižování vážných zranění na evropských silnicích a jednou částí, která by k tomu mohla přispět, je systém e-call, eh, takže chtěla bych se vás zeptat na váš názor, jestli se skutečně dočkáme jeho zavedení od roku 2015 na evropských silnicích. Děkuji. Thank you, Mr. Kuhn. Two minutes, please, brother. Yeah. No, Děkuji, pane předsedající. Děkuji, gratuluji vám, pane ministře k předsednictví. Já se domnívám, že i malé členské státky v, u těžkých témat, jako je port package nebo airport package, a nebo silniční balík, že, to, že v těchto otázkách mohou dobře posloužit a dobře pomoci. A také děkuji panu Kousekasovi, měli jsme už první jednání a já se domnívám, že jsme vyvinuli dobrou strategii, abychom se rychle dostali k cíli, co se týče periodical technical inspection a inspection on roadside a taky registration. Litva je nejenom eh, zemí železnicí, jak jsme to slyšeli v souvislosti s v Baltika, ale také je to na, země námořníků. A proto vítám, že jste se chopili také takových témat, jako je bezpečnost na lodích, vybavení, standardizace, Safety of Light a International Maritime Organization a že tedy zde máme jasné poměry. Ale Stejně tak satelitní systém navigace Galileo by ma, ma, také měl být prakticky využíván a to platí také a týká se to bezpečnosti lodí, pokud se podíváme na Severní moře a na Balt, tak když se na Balt, tak je evidentní, že tady můžeme tímto systémem zlepšit bezpečnost. Eh, Litva s Klapejdou a to je v podstatě oblast, která má svou historii a Pangala a Rujana, to jsou také partneři a já jsem nesmírně rád, že Litva v tuto chvíli převzalo předsednictví a přeju vám dobrou spolupráci. Děkuji mnohokrát. Pan Udjas dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo a e, vítám vás, pane ministře, přeju vám všechno nejlepší ve vaší práci a říkám to naprosto upřímně, protože vám opravdu nezávidím. Protože e, kdokoliv na vašem místě by se asi trošičku třásl strachy protože e, máte hodně na práci a málo času a je tady mnoho rozpracovaných věcí, které je třeba dokončit. Já doufám, a tedy, že snad se k tomu příliš mnoho věcí nepřidá. Ale já bych vám přece jenom chtěl eh, připomenout několik věcí, které už byly zmíněny. To je například ten letišní balíček. My jsme ho, už odvedli svoji práci tady na tomto fóru a také na plenárním zasedání, čili to je věc, která vlastně byla eh, dokonce, dokončena. A vlastně eh, další předsednictví se snaží vždycky se zaměřit na několik věcí, které je možné dokončit, ale také by se mělo eh, snažit eh, pokračovat v tom, eh, na čem už se začalo pracovat a co už se blíží do finále. Proto se vás chci zeptat, zda máte v úmyslu, pokud ne přímo dokončit, tak alespoň zařadit na váš program k dokončení toho letišního balíčku. Teď turistika. Po dlouhá léta jsme říkali, myslím v podstatě jednomyslně, že turistika je taková věc, která může přinést i hospodářský rozvoj a může eh, evropským státům dát to něco navíc, co je třeba, aby se vymanili se současné hospodářské krize, která jinak eh, tak tíží naše státy. A Eh, myslím si, že vlastně mám na vás ani ne tak otázku, jako spíše výzvu. Prosím vás, zabývejte se cestovním ruchem. Pan Fidance, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A vítám pana ministra a také mu přeji hodně štěstí. Některé, rád bych se zmínil o pár věcech. A jsou to věci, které je třeba, eh, na kterých je třeba dále pracovat, kde už se práce začala. To je zase ten balíček o letištích. Už jsme říkali, že se chceme zabývat těmi třemi nařízeními jako balíčkem. A je ten druhý je asi ne tak problematický jako ten třetí, ale bez tak se musíme snažit pokročit vpřed. Takže já souhlasím s tou výzvou, která už vám byla směrována vůči, ohledně tohoto ehm, balíčku, aby se to nenechalo bez zájmu. Já eh, pozitivně jsem zaznamenal to, že také ehm, máte v úmyslu dát prioritu čisté energetice v dopravě, čistým energiím v dopravách. To je velice důležité, zejména eh, v radu, protože členské státy si dělají eh, starosti ohledně kvantitativních cílů a ohledně termínu, dokdy by ty nové, od kdy by ty nové požadavky se měly splňovat. A také se bolí, bojí, eh, že vlastně to, za to by byly třeba další peníze a teď právě je tady krize. Pak eh, společné standardy pro eh, dobíjení eh, u elektrických nebo vůbec doplňování alternativních paliv. A už je tady k tomu dobrá iniciativa. A Myslím si, že nestačí, eh, když se lidé jenom vyměňují ujištění o dobrých záměrech v oficiálních sděleních, ale budeme doufat, že to také přinese něco hmatatelného a že opravdu bude konkrétní eh, iniciativa. Děkuji. Ano, děkuji. Vítám vás, pane ministře a vítám vaše úvodní poznámky. Doufám, že se chopíte té výzvy takovým způsobem, jak my se o to snažíme, zejména v souvislosti s čtvrtým železničním balíčkem v tomto parlamentu a v tomto výboru. Abych chtěl eh, zdůraznit význam čtvrtého železničního balíčku pro jednotný trh a chtěl bych vás také ujistit, že my tady, a hovořím eh, se stínovými zpravodaji o technické stránce balíčku, že děláme všechno proto, abychom eh, nezůstávali pozadu. A spolupracujeme napříč politickými skupinami, abychom se dopracovali něčeho, s čím bychom mohli všichni souhlasit. A od vás bychom rádi eh, viděli toto, aby ten eh, balíček nesklouzl dozadu díky eh, radě. Viděli jsme, že jsou tady potíže, že mají po Balti například různé systémy. My ve Spojené krasi také máme trochu jiný systém, ale kvůli tomu to nesmí sklouznout dozadu. Nejenom z hlediska řešení technických, ale otevírání trhu. Kdybychom tady umožnili jakýsi dvourychlostní pokrok, tak bychom mohli zjistit, že se dohodneme o technických záležitostech, ale i tak nebudou nebudou vlaky jezdit přes hranice kvůli uzavřeným trhům. Takže myslím, že je důležité, abyste pochopili, že je to balíček a že to musí být dohromady. Také už jiní tady zmiňovali jednotné evropské nebe a jak daleko jsme pozadu s prováděním tak je důležité si uvědomit, kolik můžeme získat tím, když jednotné nebe doděláme a turistika. Myslím si, že tady máme takové eh, okénko, eh, zejména turistika na eh, kdy archiv památek, pam, kulturního a přírodního dědictví. To můžeme udělat. A teď v Číny, z Indie jezdí stále bohatší turisté, je jich stále víc a víc, tak myslím, že můžeme takhle reklamovat Evropu. Pan Komucáko z dvě minuty. Kdy prodr, Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση που δώσατε στην... Děkuji, já budu, mohu být velice stručný. Eh, děkuji, pane ministře. Jsem rád, že jste přišel a že, že informujete náš výbor o svém pracovním programu a také o svých prioritách a o cílech, které jste si přece vzali v nejrůznějších sektorech své práce, tedy v oblasti dopravy. Doprava je velice důležitá pro Evropskou unii. Rád bych se soustředil na jednu otázku. Před několika týdny komise předložila nový návrh. Je to balík a jedná se o přístavní politiku, o evropskou přístavní politiku. A je to skutečně velice důležitá oblast pro růst, pro vytváření pracovních míst a pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky. A takovéto pokusy již byly provedeny i v minulosti. A já jsem přesvědčen o tom, že o tom jste informoval stejně jako já. Avšak tyto pokusy nepřinesly úspěch. Ale bychom skutečně chtěli vidět nový, další pokus. A já doufám, že nám budete moci říct, jakým způsobem v této oblasti chcete postupovat, tedy jak to má jít dál s tímto návrhem a jakým způsobem s ním chcete pracovat a jak chcete během šesti měsíců svého důležitého předsednictví s tímto problémem vypořádat. Ano? Děkuji, teď ještě bych se k tomu chtěl vyjádřit. Já osobně chtěl bych vám, eh, vašemu předsednictví, popřát hodně úspěchu a štěstí. Asi teď, jak jste zaslechli, tak je zde několik tématů, které se stále opakují, zejména třeba čtvrtý železniční balíček a je zde jasná také snaha našich kolegů, aby opravdu se toto téma dostalo přes první čtení nebo prostřednictvím prvního čtení ještě předtím, než nám skončí mandát. Pak se zde opakovalo téma Rail Baltica. Tady existují určité obavy, které se týkají vnitrostátních eh, nebo pozic mm, jednotlivých států. Nicméně vlastně by mělo, mělo by se to také stát i uh, součástí společných sítí. No a pak je zde tedy ještě ten letišní balíček. Víme, že u, těch letišní, u toho letišního balíčku tam eh, je zakopaný pes v tom sporu Španělska a Velké Británie o Gibraltar, ale možná bychom mohli ten Gibraltar nějakým způsobem oddělit a pokračovat se zbytkem tohoto letišního balíčku protože si myslím, že to ještě asi bude trvat dlouho, než bude vyřešen ten problém Gibraltaru mezi Spojeným královstvím a mezi Španělskem. Ale nemůžeme přece dovolit to, že tím Gibraltarem se to všechno zablokuje, ten letišní balíček. Pane ministře, dávám vám slovo a prosím, abyste zodpověděl dotazy, které jste teď byly předneseny. Děkuji, pane předsedo. Vážené členky a členové tohoto výboru, jsem velice rád, že jsem si mohl vyslechnout vaše komentáře a vaše dotazy, které ukázaly velký zájem vašeho výboru. Více než deset členů vašeho výboru se teď přihlásilo s dotazy nebo komentáři. Ukazuje to, že opravdu jste odborníky, že máte vysokou kvalifikaci že také jste ochotni pokračovat v legislativní práci a že také chcete, aby se ty legislativní akty dostaly do praxe, aby byly zavád, prováděny. Mohu vám říci, že teď, jak tady před vámi sedím, tak cítím velkou odpovědnost, protože toto je první předsednictví naší země. No a zároveň mám pocit, že tyto problémy, které chceme řešit, jsou vlastně takovou příležitostí. Já se na to chci dívat pozitivně. Vidím, že jste e, připraveni spolupracovat, že jste ochotni spolupracovat a z toho důvodu se domnívám, že litevské předsednictví bude korunováno úspěchem. Myslím si, že v současné chvíli bohužel nebudu asi schopen zodpovědět úplně všechny dotazy, které zde padly, protože nemáme tolik času. Ale chtěl bych říci alespoň toto. Během našeho předsednictví bude hlavní prioritou vše, co je v zájmu nikoli několika členských států, ale to, co je v zájmu celé Evropské unie. Chtěl bych vám všem poděkovat za prokázanou dobrou vůli A ještě bych chtěla také dodat, že program toho, co chceme všechno stihnout, bude velice bohatý, velice dlouhý. Také je důležité si uvědomit, že vlastně naše předsednictví nebude úplně plných šest měsíců, protože zde bude eh, jednak budou vlastně bude ta letní pauza, letní prázdniny a také určité období okolo Vánoc, takže toho času tolik není. Vím, že ještě byste tam možná do toho našeho programu přidali některé další body, některé další, eh, některé další témata, ale bohužel nemůžeme to eh, příliš rozšiřovat, protože jednak nemáme dostatek času a také nemáme tolik zdrojů. Vidím, že si sami uvědomujete, že na celou řadu problémů ještě musíme hledat řešení. Vyjadřili jste se například k tématu čtvrtého železničního balíčku, to si myslím, že je velice komplikované téma, velice široké, obšírné téma. Je to vlastně balíček, který obsahuje několik legislativních aktů. Litva se zatím nepustila do nějaké podrobnější technické analýzy celého toho balíčku. ale zcela jistě ještě všechny technické části tohoto železničního balíčku podrobně analyzujeme a jsme ochotni o tom jednat. Také chci říci, že to zcela jistě nebude otázka, která se bude řešit nějakým, nějak izolovaně od ostatních. E, také jsem se vyslechl určité kritické komentáře, které se týkají projektu Rail Baltica. Někteří kolegové e, si činí obavy, a třeba pan Kramers a další se ptali na budoucnost tohoto projektu Rail Baltica, protože by se to mělo stát velice důležitým koridorem v rámci eh, železničních eh, koridorů. Eh, v Litvě se k tomu projektu Rail Baltica stavíme jako k projektu, k projektu, který má vlastně dvě části. Ta jedna část už se chýlí ke konci a tam jsme dosáhli velkého pokroku. V roce 2015 už bude železniční propojení s městem Kaunas. A já si myslím, že možná kdyby to ten příslušný poslanec, který se na to ptal, teď vyzkoušel, tak by zjistil, že už ta situace vypadá mnohem lépe. No ale pak je vlastně ještě zde ta druhá část toho projektu, Rail Baltica 2, dejme tomu, mohli bychom to tak nazývat. A pokud eh, nebude ještě dokončen tento, tato druhá část toho projektu, tak dojde k izolaci pobaltských zemí a pobaltské země nebudou mít přístup k celému systému. Také by to porušilo zásadu solidarity a další důležité zásady, které se týkají dopravy. Jsem zde co by jedním z zástupců litevského předsednictví. Musím zdůraznit, že chceme, že jsme připraveni eh, provádět eh, projekt Rail Baltica. Hovoříme o tom se svými partnery a také hledáme řešení, jak to vše provést eh, za nižších nákladů a účinněji hledáme právní cesty, jak toto ještě můžeme zlepšit. Pak je zde ta otázka tedy, je zde ta společná společnost s Lotyšskem, Estonskem, Finskem to je tedy ta jedna možnost. Budeme zcela jistě hledat partnery, protože chceme, aby ten program eh, byl zaveden do praxe a to včasně. A zároveň také budeme hledat prostředky. Je mi jasné, že v této oblasti je ještě hodně práce. Ale mohu vás ujistit, že máme v úmyslu dovést tento projekt do praxe. Eh, také pan komisař Kalas se bude účastnit eh, naší eh, akce, která se toho týká. Budou tam i zástupci dalších eh, členských zemí nebo další eh, úředníci z Evropské unie. No a ještě mi dovolte několik komentářů k takzvanému letišnímu balíčku. Hovořili jste o tom, že jste určitý problém mezi, nebo spor mezi Spojeným královstvím a Španělskem ale já se domnívám, že to eh, ta jednání nezastaví, že budeme usilovat o nalezení nějakého společného základu. Chci se omluvit, že tedy nemám bohužel tolik času, abych zareagoval reagoval úplně na všechny dotazy. Čas je drahý, ale doufám, že naše spolupráce bude probíhat v dobrém duchu. A děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Jak jsem říkal už na začátku, velmi se těšíme, že budeme s vámi spolupracovat a také s vašimi kolegy eh, v, z litevského eh, ministerstva odboru tady v Bruselu pro dopravu. Parlament je vždycky ochoten s předsednicím spolupracovat. Já říkám eh, každému, každému předsednictví, že vždycky mé dveře jsou otevřené, pokud eh, máte potřebu se mnou hovořit. A to se jistě týká i ostatních členů výboru. A těšíme se, že na konci vašeho předsednictví se sem vrátíte, abyste nás informoval o úspěších litevského předsednictví. Ale děkuji mnohokrát a velmi se těšíme na spolupráci. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vám, eh, vážené paní poslankyně a páni poslance. Děkuji. Okay, guys. Výborně, takže budeme pokračovat. Pokud potřebujete odejít, tak prosím učiňte tak. Další eh, bod eh, je program Marco Polo, jeho výsledky a vyhlídky předsedu, eh, pardon, je to prezentace, kterou provede komise. A máme tady pana Fotise Karamicose. Prosím, pane Karamicose, máte slovo. We are there. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také členům tohoto výboru. Doufám, že jste dostali i eh, tištěnou kopii protože i když mám brýle, tak ta obrazovka je příliš malá i pro mě. Ale zjistíme, jak to bude fungovat. Tady opravdu není moc vidět. Ale já se budu snažit to rychle projít. Bude to trvat 10, maximálně 15 minut, abychom měli čas na diskusi. E, nejprve základní informace e, měli jsme povinnost eh, připravit sdělení na základě článku 14 nařízení o Marco Polo. To jsme udělali 14. května 2013 a zaměřili jsme se na výsledky programu a také na další jeho vyhlídky za rámec roku 2013. Myslím si, že výbor už o tom trochu hovořil, když se diskutovali nový rámec pro ten tý. A také kromě um, sdělení byl také pracovní dokument pro pracovníky, který doprovázel toto sdělení. Statistická data tam také byla a konkrétní záležitosti, kterých se týká článek 14 nařízení o Marco Polo. Hlavní dopad tohoto programu, zkušenosti s převedením řízení programu na výkonnou agenturu pro konkurenci a konkurenceschopnost a inovace já bych chtěl zdůraznit eh, jaksi výjimečný zvláštní eh, design programu Marco Polo. Hlavním eh, ukazatelem výkonnosti tohoto programu je přesun mm, dopravních druhů a také to vychází z financování rizik a impulzem je biznis nebo potřeba rozvodu, rozvoje. A je, zavedli jsme sem také e, odpovědnost programu, velkou transparentnost, co se týče vstupu i výstupu. A což je velice unikátní e, pro všechny komunitární programy je, že platby právě záleží na skutečných výsledcích, že se opravdu do, e, přejde na jiný druh dopravy. Čili jedná se o efektivní alokace penězů, peněz daňových eh, poplatníků. Měli jsme Marco Polo 1 a 2, první byl v letech 2003 až 2006, byl na to rozpočet 102 milionů, všechny kontrakty už byly k dnešnímu dní dokončeny. Druhý program běžel od roku 2007 a 2013, ten ještě běží a rozpočet je 450 milionů. Celkově zatím se z toho financovalo 198 projektů mezi léty 2003 až 2012. 55 už byly dokončeny v rámci Marco Polo 1 a 143 zatím běží v rámci Marco Polo 2 a ale některé z nich už byly rovněž ukončeny. Důležité je také zaznamenat, že eh, podporu dostalo více než 70 podniků, většina z nich jsou to malé a střední podniky a vidíte tady rozdělení projektů, eh, kde, jak byly podepsány eh, kontrakty v letech 2003 až 2012. Teď tedy Eh, přejdu k výsledku přesunu na jiné druhy dopravy. Nám se podařilo 22 eh, miliard ton kilometrů přesunout eh, z evropských silnic. Abyste si představili, kolik to dělá, je to více než 1 230 000 kamionů, které nemuseli urazit vzdálenost eh, jako z Berlína do Paříže s průměrným eh, nákladem 18 tun. Abyste si dovedli představit, čeho jsme dosáhli za vynaložené finanční prostředky. K těm penězům se ještě dostanu, protože jsme všechny ještě nevynaložili. Podíváme se teď na Marco Polo 2. Konečné výsledky ještě nejsou k dispozici, protože ještě projekty mohou pokračovat do roku 2020. Zatím eh, jsme dosáhli přesunu na jiné druhy dopravy 20 miliard ton kilometrů, ale projekty ještě běží. Na prvních pět let máme eh, kontrakty, které budou znamenat asi 42 miliard ton kilometrů, které budou mimo uh, silnice. Zase, abyste si představili, je to zhruba dvakrát tolik, než kolik jsme uváděli nákladních aut v tom prvním příkladu a nemuseli urazit tedy vzdálenost eh, v tomto případě tisíc kilometrů jakoby z Varšavy do Bukurešti a zase průměrný náklad 18 tun. Jak už jsem říkal, Eh, ještě budou další výsledky na základě kontraktu z let 2012 až 2013, tedy jsou ještě k tomu další řízení a předpokládá se, že to bude představ 61 miliard tun kilometrů. Podíváme se na ekologické přínosy prvního programu. Už jsem řekl, že ten přesun dělal 22 miliard tun kilometrů platby projektům s cílem přesunu na jiný druh dopravy je 32,6 milionů celkem. Jsme vydali 41,8 milionů v rámci programu Marco Polo, čili měli jsme 102 a vynaložili jsme 41 a na základě ehm, kalkulát, kalkulátoru, který eh, vypracovali ehm, pracovníci, kteří prováděli audit, tak vnější náklady, odhad tedy ekologických přínosů za to je 432,9 eh, milionů eh, euro a očekáváme další významné přínosy. Čili tím, že se přešlo na železnice, na vodní dopravu, tak e, jenom ekologické přínosy vlastně znamenají, že e, za každé vynaložené euro výnosnost je 13. Takže tolik cílu e, přechodu na jiné druhy dopravy. Teď se dostávám k otázce využi- efektivity využívání rozpočtu. Jak už jsem říkal, bylo to nižší, než jsme očekávali. A jaký je důvod? Jak všichni dobře víme, intermodální řešení jsou obtížnější a obtížněji se také nastavují projekty. Byly problémy s interoperabilitou, jak propojíme různé druhy dopravy, abychom dosáhli lepšího přechodu. A Samozřejmě eh, pak po roce 2007 až 2008 jsme začali pocitovat důsledky finanční krize, kdy lidé nebyli ochotni riskovat, takže víceméně se raději drželi silnic, tedy toho, co eh, znali a mysleli si, že ani ty peníze, které jsme jim nabízeli, nestály za to riziko. Ale proč je to důležité? Eh, my jsme nevyhleděli peníze z okna, my jsme opravdu vyplatili jenom 42 milionů z těch 102, které byly k dispozici. 46 procent cílů bylo dosažel, dosáhlo trošku a 60 milionů, které nebyly využity, se vrátily do rozpočtu Evropské unie. Rozpočet na Marco Polo 2, respektive už z něj bylo vyplaceno 75 milionů. Pak je důležité zdůraznit ještě další výsledky udržitelnost. E, zjistili jsme, že mnohé projekty pokračují i po konci e, těch grantových dohod. Takže v praxi a my jsme si také eh, to otestovali, ty výsledky eh, jsou daleko vyšší, pravděpodobně, než kolik bylo oficiálně zaregistrováno během eh, období trvání kontraktu. A také výkonná agentura hodně pomohla zlepšit operační řízení. Pak nedostatky. Samozřejmě postupy jsou poměrně složité a a samozřejmě, že potřebujeme rozumné finanční řízení, ale prostě pro malé a střední podniky to bylo příliš složité a proto se nám také nepodařilo vynaložit všechny finanční prostředky. Další věc, co se nám podařilo, a bylo to Eh, navrženo pro Marco Polo 2, ale pardon, nepodařilo se nám financovat eh, pomocnou, pomocnou infrastrukturu, přístupové cesty, přístupové komunikace například. Pokud by se nám bylo tohle podařilo, byla by to velká výhoda. Bylo by možno mít více projektů a vynaložit více finančních prostředků. A toto se teď napraví v rámci nového eh, finančního rámce, článek 38 TENS členské státy, zejména eh, ostrovní členské státy, mají problémy s využíváním tohoto nástroje. Někdy, někteří si také stěžovali na nekalou konkurenci při tomto programu ale i když eh, jsme eh, vyšetřovali, nedosa, nezjistili jsme, že by tady bylo došlo eh, k nekalé konkurenci. Teď vyhlídky do budoucna, o tom už jsme hovořili v rámci TNT zejména. A máme teď nový přístup aby, eh, kdy chceme využít eh, všech poučení, které jsme vyvodili z programu Marco Polo. Chceme se zaměřit tedy zejména na nákladní dopravu a souvisí to samozřejmě s transevropskou, eh, programe transevropskou sítí, zejména se to týká článku 38 pokynů k ten T a chceme také podporovat zavádění inovativních dopravních systémů a tak také infrastrukturu, tam v těch místech, tam, kde to předtím nebylo možné. Chceme napomáhat také multimodálním dopravním eh, operacím, eh, včetně i všech eh, potřebných informačních toků. Chceme zlepšovat spolupráci, pak je třeba zlepšovat inovativně efektivitu. Musíme se také dívat na trakci. Týká se to i inovativní různých druhů pohonu pro eh, silniční dopravu. To by se také dalo z toho programu podporovat musíme také eh, řešit eh, eh, nedostatky trhu, aby to všechno vedlo k růstu. Ještě nemáme konečnou definici dalšího follow-upu Marco Polo, co se týče nákladní dopravy. Musíme si to nejprve ex ante pořádně analyzovat, abychom viděli, jak se bude provádět článek 38 TMT, ale musíme se podívat na pozitivní i negativní zkušenosti, které tento program zatím zatím přinesl a myslím si, že tím získáme něco podstatného pro nadcházející léta. Tí tedy bych přestal, pane předsedo, a e, myslím si, že už se obdrželi i sdělení, i ten podkladový dokument a my jsme pochopitelně ochotni eh, zodpovědět dotazy členů. Děkuji. Děkuji. I've got Mr. Děkuji. Pan Groš, pan Alkadré a paní Meissner se zatím přihlásili do diskuse ještě další pan Kramer, pan Kohlíček, pan, de, pan Derike. Okay, Macho. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank äh, für den Bericht. Děkuji za slovo. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat za prezentaci této zprávy. Mám několik eh, otázek a několik komentářů. Pro nás je Marco Polo velice důležitý a užitečný program, protože vlastně plní naše očekávání, aby se lépe využívaly jiné druhy dopravy. Otázkou je, eh, jak tedy jste postupovat. Víme, že to je velice eh, složitá otázka Ota- můžeme také se zamyslet nad tím, jak eh, mm, zjednodušit ten systém. Myslím si, že zde vlastně došlo k velké změně v celém tom postupu. Je to velice, ehm, je velice dobré vidět, ten, nebo můžeme dobře vidět ty výsledky. Vidím, že to je užitečné, ale je to stále ještě příliš složité. Eh, jsou zde také určitá podpůrná opatření, která by měla podpořit ty stávající struktury, stávající instituce. To si myslím, že je také velice důležité. Takže to přišlo komplikované, než aby se to dalo vysvětlit. Dank wel, voorzitter. Een beetje ter aanvulling van wat mijn collega heeft gevraagd. Rád bych to ještě stručně doplnil, to, co řekl předřečník. A sice rádi bychom se dozvěděli víc eh, informací o geografickém rozdělení tohoto projektu. Existují určité země, kde tyto programy se využívají častěji než v jiných zemích. A ve stejném smyslu máte dojem, že podniky jsou také dobře informovány o možnostech, které Marco Polo nabízí? Jsou tyto příležitosti vůbec dost známy? Znají všechny podniky tuto možnost, která se dostat k těmto prostředkům? A potom ještě jedna otázka, která je míněna poněkud do budoucnosti. Dosud nebylo dost jasné, jak velké bude vybavení prostředky Mohl byste poněkud konkrétněji popsat časový plán, tedy kdy budeme vědět více, kdy budou vyhlašovány tendry a tak dále. Tedy abychom viděli, které. Paní Meissner, děkuji vám za představení. Já jsem měla podobné věci na srdci, kteří, které už řekli moji předřečníci, ale proto jenom dodatečně řeknu něco dalšího. Teď na závěr jste řekli, že 4 miliony nákladních vozů by se mohly dostat na železnici a na moře. Jakým způsobem to bude rozdělené? Kde se to celé bude konat? A také, jak byste si představili, že právě to rozdělení ve vnitrozemí by bylo možné ve prospěch lodní dopravy, tedy jak by bylo možné, co by bylo možné udělat pro to, aby tady bylo dosaženo nějakých větších výsledků. Děkuji. Je to škoda, že tento koncept teď v tuto chvíli má být vyřízen protože zaprvé byla dána celá řada pobídek, které souvisely s CO2, tedy s klimatem. Když se ušetří CO2, tak ten bude honorován, tedy překládání na koleje anebo na lodě. Ale teď to všechno vypadá komplikovaněji. Ale namísto, abychom řekli dobře, tady jsou deficity a v tuto chvíli to zlepšeme, tak abychom dosáhli touto metodou o něch cílů, tak, v Koneps, tak se to přesune na Connected Connecting Europe Facility a tam už nevíme, co to bude, protože Eh, takže to bude nikoli, že země dostane peníze tehdy, až dosáhne cílů, eh, nýbrž v okamžiku, kdy začne plánovat. Bude se dělat třeba tunel v Pirnejch a možná, že to bude trvat třeba 30-40 let a posud trubu potečou peníze. A tady to bylo jinak. A to je právě škoda. A já tady vidím, já to vidím v, komis, v, v komparaci se systémem emisních povolenek. To byl také nový systém. Chtěli jsme to prosadit. Na začátku se dělaly chyby, bylo volně rozdáno příliš mnoho certifikátů, celá ta věc potom cenově spadla, takže to z hlediska tržní ekonomiky nebylo úplně zajímavé, ale teď je třeba to zlepšit. Ale už jsme v parlamentu nezískali na to většinu, v tom druhém už tím méně, ale přesto ten nástroj sám o sobě byl správný, pouze jsme udělali chybu při jeho realizaci a proto nerozumím tomu, že komise v tuto chvíli provede analýzu a řekne, tam a tam byly deficity, ale ta metoda, totiž finanční pobídky, jestliže dosáhneme emisních cílů a pokud emise budou sníženy, tak to je teď pryč. Tady mohu říci, že komise se rozloučila s cíly roku 2000, protože Connected Europe Facilities, tak až tohle to bude, tak tam už vůbec nedostanete žádná kritéria, že peníze půjdou pouze tehdy, pokud budou příslušné dnes. Prostě bude se stavět, stavět, stavět a konec. A proto mi tady chybí celá ta věc. Ta myšlenka je dobrá, je to skvělá myšlenka, která po krátké době se odbourá kvůli tomu, že tam na začátku bylo pár chyb. Tady jsem zjistil, na to, co vám k tomu komise řekne. Děkuji, pan Kohlíček. Tím, že není třeba opakovat to, co říkali moji kolegové, eh, jenom bych to doplnil o otázku, která odvětví průmyslu eh, využívají ten program Marco Polo. Eh, já vám řeknu jeden takový drobný příklad. Před 20 lety jsem rekonstruoval sklárnu, která vyrábí milion kusů obalového skla denně. Měli jsme tehdy svoje nádraží, vlečku 2 kilometry a předloni jsem byl informován mým nástupcem, že železniční dopravu úplně zrušili, protože se nevyplatí. Obalové sklo se vyplatí dopravovat takové ty běžné obaly do 800 km vzdálenosti. To znamená, tam, kde je vlečka u odběratele většího, to bylo úplně ideální. Takže co? To je typický příklad průmyslového velkého výrobce, a ono se to nevyplatí. Takže co budete dělat pro to, aby se to vyplatilo? Protože eh, samozřejmě to je ekonomická záležitost, jestli něco používám nebo ne. Děkuji. peut-être Pane, eh, Děkuji, pane předsedo. Možná, že to bude vypadat směšně, co řekne, ale to nevadí. Já jsem zvědavý totiž. Mohl byste nám uvést jednu typickou činnost Marco Polo, abychom měli představu. Tedy absolutně typickou činnost pod Marco Polo, tak abychom si mohli představit, jak to celé funguje. Víte, jako obecný koncept jsem tomu rozuměl, ale chtěl bych slyšet jednu konkrétní aplikaci, tak abych se to uměl lépe představit. Děkuji. Dobře. Pardon, já bych věděl, jak to vypadá lokomotiva, jak jsem to pomenoval Marco Polo na eh, těch, eh, tam v tunelu pod kanálem, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za eh, mnoho připomínek, které tady zazněly. Já vůbec nechci předjímat eh, zprávu, kterou dostanete od účetního dvora. Já eh, jsem se snažil trošičku se držet zpátky a nedělat tomu programu příliš mnoho reklamy, protože bylo hodně věcí, kterých jsme chtěli dosáhnout. A jediná potíž byla v tom, že tady byla administrativní pravidla, která jsme vlastně vnucovali podnikům, protože to vycházelo z finančního nařízení. Jinak bych řekl, že jsme se opravdu snažili to mezi tím zjednodušit. Už jsme se poučili z Marco Polo 1 a teď agentura už tomu dělá daleko větší publicitu a informuje všechny a opravdu máme projekty, řekl bych, hlavně eh, kdy se převádí zboží na železnici a na námořní dopravu. Chtěli bychom více používat vnitrozemské vodní eh, možnosti. Ve dvou případech jsme se opravdu o to hodně snažili, ale pak jsme tady měli jeden problém a to je struktura odvětví protože to jsou často mikropodniky. Tady se nejedná o malé a střední, ale o mikropodniky. A to jsou podniky, které mají, dejme tomu, 10 nebo 15 eh, lodí. A ty by to mohlo daleko více zajímat a mohly by věci dělat eh, více v rámci našich projektů. Ale prostě tam není žádný podnik, v tom, který by měl jednu malou loď a který, který by se snažil věci převádět na vnitrozemské vodní cesty. Ehm, teď jsme se je snažili také nějak se skupit, udělat z toho skupinu z těch podniků, ale nepodařilo se nám dosáhnout tolik, kolik bychom si přáli. Teď se dostávám k tomu, co říkal pan Rike, ty jednoduché projekty. Myslím, že mohu tady říci, ku příkladu, když vezmete dopravu, mezi severozápad, ze severozápadního Německa do severního Španělska. Pak máme projekty, kde se jim opravdu podařilo eh, kamiony eh, odstranit eh, do ze silnice využili opravdu ty vnitrozemské cesty. A mnohé železniční projekty také jsou, dejme tomu, mezi Polskem a severní Itálií. Místo tedy, aby ty kamiony eh, jeli po cestě, tak to zboží přeložili na železnici a um, aspoň na největší část cesty. geografické eh, rozdělení, to je případná otázka a možná, že bychom mohli snad ehm, to lépe ehm, udělat, dát vám lepší eh, obrázek o tom pokrytí ale s obecnou výjimkou některých vzdálených regionů Kypru, Malty eh, i Irska například, tam eh, ten program se tak neuplatnil. Ale jinak distribuce projektů po Evropě bych řekl je poměrně dobrá a jak zjednodušit eh, ty nadměrné složitosti. To je dobré, o tom mluvil pan Groš, jak změnit proceduru. My jsme se o to snažili při přechodu z Marco Polo 1 na Marco Polo 2, ale ne až tolik, jak bychom si byli přáli. Teď máme nový přístup a chceme dělat ex, analýzu ex ante pro nákladní dopravu v rámci nového finančního rámce mezi rokem 2014 a 16 a nového TNT. Už jsme se snad poučili z těch slabin a zjednodušit to. Pak je tady další obtížná věc. Mnohé podniky si přáli se účastnit, ale chtěli mít ten, aby byl pokryt poslední kilometr, aby mohli přispět mít přístup, vybudovat přístup k terminálu, nebo aby mohli financovat, dejme tomu, eh, kontejnerové mosty eh, pro železnice nebo pro vnitrozemské eh, vodní cesty a to nešlo. Přitom mm, Marco Polo, jak to teď bylo, ale v tom novém tente už to půjde. Takže Tady, myslím, můžeme opravdu se učit a zlepšovat věci do budoucna. Velikost projektu. Já bych řekl, že opravdu v této věci eh, jsou to malé projekty. Jsou to hlavně malé a střední podniky, ale přinášejí dobré výsledky. Pak eh, pan Kramer a ochrana životního prostředí. Já jsem vás možná úplně nepochopil, ale opravdu tento program má i ekologické výsledky jakožto zásadní element. Za jedno vynaložené euro získáme 13 euro ekologických výsledků z hlediska hluku a emisí. To je jasné, bylo to propočítáno a ověřeno. A myslím, že to je dobrý prvek této konkrétní akce, tedy převodu zboží. Nehovoříme konkrétně o, Evro- o, povolen- o obchodování s povolenkami, ale obecně e, přínosy se tady osvědčily a máme dobré výsledky. o jaké zboží se jednalo. E, je to hodně ocelářské, e, pak bílá e, technik, technika, nábytek, to se hodně používalo. A ty mě zajímaly ty pobítky. CEF. Myslím, že o tom se hodně hovořilo, když se diskutoval článek 38 TNT, eh, nákladní doprava a tady byl jeden prvek nákladní dopravy, který zahrnuje pořád i eh, ekologické přínosy při hodnocení projektu. To je určitě inovace, tedy eh, převod na jiné druhy dopravy a to všechno a ekologické přínosy, to všechno je hodnocení v rámci článku 38. Ale je ještě moc brzy, abychom řekli kolik ale to jsou poučení, která jsme z toho získali a pak určitě se budeme snažit ty výsledky maximálně využívat, abychom v rámci SEF a TNT z toho měli něco důležitějšího. Saife, chcete ještě se k tomu vrátit? Ještě k té záležitosti SEF, to je totiž o budoucnosti. Mně vůbec není jasné, jak se budou dělat tendry, jak se to bude organizovat, Můžete to trošku vysvětlit, jak to bude načasované? V SEFu předpokládáme, že bude, že více členský, že spíše členské státy budou předkládat návrhy, zatímco Marco Polo to je spíše o soukromých eh, malých a středních podnicích, jak jste říkal a jak tyto malé projekty se budou moci řešit prostřednictvím CEF. Možná, že byste nám tohle mohl trochu vysvětlit. Myslím že to je dobrá otázka. Myslím, že ten článek 38 nehovoří o tom, že pouze členské státy mohou předkládat eh, ty své návrhy. Myslím si, že eh, v letošním roce vlastně ještě nás čekají zbyt, zbyt projekty, které ještě zbývají a Eh, pak budeme mít k dispozici eh, finance na to další plánovací období, takže myslím si, že během eh, ještě období této komise už budeme moci zahájit první kolo pro předkládání návrhu pro tyto konkrétní návrhy, které se týkají článku 38 TNT, ale záleží to také ještě, jak to bude v následujících týdnech s víceletým finančním rámcem, s nástrojem pro propojení Evropy a také s řízením TNT. Myslím si, že během těch dalších týdnů už budeme lépe vidět, jak na tom bude budeme, také dokončíme ex ante hodnocení těchto eh, které se týká článku 38 a myslím si, že začátkem příštího roku už budeme mít lepší obrázek toho, eh, na co všechno nebo eh, co všechno mohou pokrývat ty, to první kolo, které se bude, mm, které bude v tom prvním půlroce dalšího roku. Děkuji, říká předseda, děkuji pane Karomecesi. A dalším bodem na pořadu jednání je zpráva, nebo tedy stanovisko k zprávě ITRE KARS 2020. Zpravodajem je pan Vlasák. Pane Vlasáku, máte slovo. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Prosím, vemte si sluchátka, protože já bych chtěl hovořit eh, českým. Eh, vážený pane předsedo, dovolte mi, abych uvedl tuto velmi důležitou zprávu pro odvětví, které je velmi důležité pro eh, hospodářský růst a stabilitu Evropy. Vy víte, že průmysl prochází stále obtížnějším období. Automobilový průmysl již pátým rokem vytváří ztrátu a to samozřejmě nutí mnoho firem k tomu, aby restrukturalizovali svůj provoz jako takový. Dokonce několik závodů již ohlásilo zastavení činnosti. E, vzhledem k tomu, že celá tato oblast zahrnuje zhruba 12 milionů pracovních míst, má hospodářský růst tohoto odvětví velmi zásadní význam. E, z toho důvodu přišla Evropská komise s projednávaným akčním plánem, aby se obrátila sestupná křivka vývoje automobilového průmyslu Eh, nechci tady eh, jmenovat jednotlivé detaily, víte, že se jedná o čtyři pilíře. Eh, jakkoliv s ohledem na automobilový průmysl podporuji snahu komise, je však představený akční cíl a plán velmi neurčitou strategií, která se odvolává na řadu parciálních legislativních aktů, které buď budou, či již jsou projednávány Radou a Evropským parlamentem. Vedle této neurčitosti, která je u akčního plánu do jisté míry pochopitelná, je hlavním problémem, že komise při tvorbě akčního plánu vycházela z výrazně optimističtějších scénářů než těch, které se nyní ukazují být realitou. Podle nových dat klesla výroba osobních automobilů v Evropské unii z téměř 17 milionů v roce 2006 na současnou úroveň lehce přes 11 milionů vozů. Někteří výrobci jasně stojí před nutností restrukturalizace. Za současné úrovně výroby by se totiž dlouhodobě dostávali do vážných finančních problémů. S ohledem na popsaná výrobní čísla si myslím, že bychom si nyní měli stanovit priority, čeho chceme ve vztahu k tomuto odvětví dosáhnout. S ohledem na pokračující negativní vývoj a v situaci, kdy není času na zbyt, proto ve svém stanovisku navrhuji. Za prvé, urychlení a jasné konkretizování implementace akčního plánu. Za druhé, brzké ustavení skupiny na vysoké úrovni CARS 2020, která by měla být pokračováním skupiny CARS 21 a nečekat až na rok 2014. A za třetí, co nejrychleji spustit studii na ověření dopadů parciálních tematických návrhů Evropské komise. Bez toho totiž naše další jednání postrádají smysl, když nevíme, jak se jednotlivé kroky promítnou do ceny automobilů a konkurenceschopnosti evropských výrobců. V dalším bodě v obecné rovině navrhuji nezasahovat do způsobu, jakým výrobci dosáhnou stanovených environmentálních, bezpečnostních a dalších cílů. Jsem totiž přesvědčen, že pokud donutíme výrobce soustředit se například na aerodynamiku, unikají nám další možnosti vývoje, jako v oblasti pneumatik, paliv nebo efektivity pohoného ústrojí a konečný výsledek i z hlediska environmentálních cílů bude horší, než když výrobci rozvrhnou síly na zkoumání jimi vybraných segmentů. S ohledem na fakt, že v mnohých členských státech zatím nebyla dotvořena ani základní dálniční síť, vidím jako poslední významný bod navrhovaného stanoviska podporu výstavby infrastruktury. A to nejen silniční, ale i infrastruktury pro alternativní paliva. Těším se na vaše příspěvky a pozměňovací návrhy, které zcela jistě vezmou v potaz význam tohoto odvětví pro tvorbu evropského HDP, pracovních míst v členských státech i investic do výzkumu a vývoje. Děkuji za pozornost. Eh, já vám děkuji a pan Ferber za EPP. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Hlásím se jménem naší strany. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho stanovisko a domnívám se, že záleží na tom, abychom, abychom měli také in, input z, toho, z výboru pro dopravu a to, co navrhuje zpravodaj, s tím v zásadě souhlasíme. Za naši stranu bychom chtěli především poukázat na to, že oblast alternativ pohoných technologií je důležitá, o tom jste se zmínil a my se domníváme, že v oblasti harmonizace rovněž bychom se měli dostat více dopředu, to už bylo také řečeno na jiném místě, ale tady zapotřebí ještě spoustu práce provést jednak bychom měli jednat s Američany o společných standardech. Elektronické, elektro, elektrické auto to vůbec není evropský standard, tady bychom se, a to bychom měli rozhodně vytvořit. A dále, a to o tom se také hovořili, to je oblast infrastruktury a jejího poskytnutí, protože není k ničemu, když máme alternativní pohony, protože musíme mít taková vozidla, které je možné používat po celé Evropě to znamená, jde o to, abyste dostali po Evropě také všude tu pohonou látku, kterou potřebujete. Tedy to jsme chtěli říci jako doplněk k tomu, co už všechno řekl zpravodaj a co ve velké míře podporujeme. Myslím, že je to dobré stanovisko a průmyslový výbor nemůže v podstatě dělat nic jiného, než toto stanovisko přejmout, přejm, toto stanovisko našeho výboru přejmout. Děkuji. Galia Zabal Rubia. Děkuji, paní Galia Zadaby Rubial. Aida. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně za sociálně demokratickou frakci. Samozřejmě, že děkuji zpravodaji za jeho výklad a za jeho stanovisko. A domnívám se, že se můžeme radovat z tohoto sdělení komise a z tohoto návrhu, protože obecně viděno je to skutečně akceptabilní návrh a také návrh, který je potřebný neboť my všichni zajisté zde v Evropském parlamentu a v našem výboru zastáváme názor, že automobilový sektor je sektorem strategickým v evropském průmyslu. A tedy, že musíme využít všech možných mechanismů k tomu, aby tento sektor zůstal i nadále konkurenceschopným a tehle udržitelným sektorem. To je naším cílem. A samozřejmě musíme také si udržet onu vedoucí pozici, kterou máme pod na světě údaje o prodejích aut v tuto chvíli nejsou příliš příznivé. Tady odmluvý sektor skutečně potřebuje rozhodnou podporu parlamentu a evropských institucí. Tedy to jsou některé věci, kde naprosto souhlasíme s tím, co bylo řečeno. Avšak jsou zde i některé body v tom stanovisku, kde bychom trošku některé věci poupravili jemně. Byli bychom rádi, kdyby to sdělení bylo realizováno co nejdříve, aby bylo také jasně řečeno, jaká opatření je třeba přijmout a jaké nástroje je třeba vytvořit, aby byl tento plán realizován. Avšak existují také určité komentáře ve stanovisku a já nevím, zda třeba nedošlo k nedorozumění, nebo zda tady skutečně máme rozdílné názory. Dejme tomu, je to ten cíl s emisí, cíl emisí v atomovém průmyslu. K tomu máme stanovisko, které, které bylo předloženo ekologickému výboru. Ekologický výbor udělal návrh a tady je k tomu existuje souhlas celého parlamentu a já myslím, že teď v tuto chvíli není vhodná doba, abychom se od toho odchýlili. Poté, co jsme vedli tyto diskuse. Tedy zaprvé bychom měli vyčkat, jaké dohody bude dosaženo mezi radou a komisí. Tedy, co se týče Evropské investiční banky, tak tedy jasné, že tato banka již s automobilovým sektorem spolupracuje, to znamená, že poskytuje úvěry a také úvěrové garance, tak aby bylo možné zavádět inovace a nové technologie. A to je věc, ve které třeba pokračovat. Avšak je třeba mít teda na zřeteli to, že Evropská investiční banka už v, tomto, v této oblasti pracuje. A to tež platí také pro, eh, pro vysoké pro, pro, tu, pro vysokou skupinu. A tady jde o to, že tato skupina musí být posílena tak, aby mohla spolupracovat s, priorit, s komisí a radou, aby mohla stanovit priority. Tedy obecně souhlasíme s tím, že musíme se veškerému automobilovému průmyslu dát veškeré možné nástroje, jako je dejme tomu EIB, ale také některé další věci, které může, o kterých může parlament spolu rozhodovat, tak, abychom, tak aby nám neujel vlak, co se týče této oblasti. Ano? Chris Park. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, děkuji, pane předsedající. My v podstatě myslíme stejným směrem a tady není zapotřebí ty věci dělat komplikovanější, než jsou. V tuto chvíli máme největší krizi automobilového průmyslu v jeho historii. Ta čísla, která jsme slyšeli, ty jsou každý den katastrofálnější v průmyslu u nás v Evropě a je důležité využít této zprávy také k tomu, abychom koncentrovali naše e, úsilí na možná řešení, tak, aby tento průmysl opět se dostal do rozmachu. Neboť automobilový sektor nechat spadnout a nechat ho na holičkách, to by znamenalo, že bychom také Eh, riskovali veškerou průmyslovou budoucnost našeho kontinentu. Tedy to jsou věci, ke kterým musíme, přizpůs, eh, musíme přizpůs, přistupovat koordinovaně a solidně. Vítáme Evropský akční rámec, který předpokládá tyto tato, naří, tato opatření, a které by, který by mohl v některých bodech tyto věci konsolidovat. Tady mám na mysli to, co řekl kolega Fermer, totiž tím, že skutečně obnova evropského automobilového průmyslu má být obecnou by měla být zakotvena, zarámována obecnou eh, podporou celého evropského průmyslu. A je skutečně velice smutné, že se nám dosud nepodařilo vytvořit systém, dejme tomu v případě elektromobilů, což by byl skutečně signifikantní znak Evropy. Hybridní, hybridní vozy jdou správným směrem, ale ta in, ino, ty inovace, to by mělo být těžištěm naší práce. Proč se nevyvíjejí větší programy v rámci posílené, zesílené spolupráce mezi evropskými výzkumnými centry, tak, abychom zde skutečně měli průmyslové šampiony, kteří by byli konkurenceschopní po celém světě. V takovém případě Evropa by se mohla stát šampionem čisté dopravy na celém světě. Ale to by znamenalo, že musíme spolupracovat a musíme se koordinovat. A potom ještě další věc, nechci hovořit příliš dlouho, a sice eh, mohou nemohou existovat technologické novinky bez finanční podpory. To je věc, která je přece e, zásadní. A tato podpora musí zde existovat a musí být velká. A Evropa zatím nezvládla to, aby 3% e, hrubého národního produktu byly, byly investovány do výzkumu. A tady bylo zapotřebí, aby banky také usnadňovaly úvěry, tak abychom se zde dostali dál. A potom poslední, ale velice důležitá věc, máme fond pro adaptaci na globalizaci, pro pracovníky, kteří jsou propouštěni, a v dů, sice, kteří jsou propuštěni v důsledku globalizace. A to jsou první oběti této krize. A tady musíme pomoci, jak to jen jde, dejme tomu, co se týče dalšího vzdělávání a také předjímání změn v průmyslu tak, abychom, na, abychom byli připraveni na takovéto dopady globalizace. Tolik tedy k tomu a jinak z se skupinou kolem kolegyně Meissner eh, se ještě zamyslím nad tím, která tento návrh zlepšit. Pan Kolíček. Děkuji, pan. Měl bych několik poznámeček, eh, protože se s tímto tématem nesetkáváme poprvé. Už jsme tady o tom diskutovali dost široce i při semináři. Chtěl bych zdůraznit, že i do roku 2020 hlavními vozidly na našich silnicích v rámci Evropské unie budou vozidla vybavená spalovacími motory, a tomu bude odpovídat i struktura výroby. To znamená, je třeba si rozvážit podporu mechanického vývoje, pneumatik, možnosti recyklace na jedné straně, na druhé straně zlepšení spalovacích procesů, omezení akcelerace, protože rychlá akcelerace právě je největší faktor u stejného vozidla, když je u dva řidiči, jeden eh, hekticky akceleruje, druhý jezdí poněkud mírněji, tak tam až o 2 litry se může snížit spotřeba, ať už u spalovacích nebo znětových motorů. Tak to je eh, u těch tradičních vozidel, která budou stále převažovat významně. Eh, do budoucna ovšem se jedná o jiné cíle, které by si měla i komise uvědomit a tam směrovat prostředky, je to skladování přeprava vodíku, a v této souvislosti využití alternativních zdrojů při výrobě vodíku. Za druhé jsou tu akumulátory v celé šíři té problematiky, rychlo nabíjení, lehčí akumulátory, možnost výměny eh, celého vybavení akumulátorů u elektrovozu. Za třetí je to nabíjení a jednotné připojení. Standardizace v této oblasti, která se rychle rozvíjí, hned na začátku by byla podle mě velice dobrým impulzem. Eh, za další je to vývoj, další vývoj kombinovaných pohonů, protože tam se pomalinku dostáváme od spalovacích motorů eh, k možnosti přejít na elektromobily a některé ty části u takových kombinovaných pohonů se mohou eh, velmi dobře využít při dalším vývoji elektromobilů. A samozřejmě elektromobil vlastně tam, kde se používá vodík, tak to je vlastně určitý elektromobil, který si sám vyrábí elektrickou energii. Pokud se týče Eh, dalšího předpokladu pro rozvoj, tak to je rozvoj infrastruktury pro elektropohony a pro vodík. Ale eh, tam bychom měli být velmi opatrní při stanovování cílů a měli bychom ty cíle velmi pečlivě volit, aby nebyly nereálné. Děkuji. Minister Kuhn. Um, Děkuji panu Kohlíčkovi za to, že ještě jednou uvedl tyto technické věci, protože to je právě to, co v budoucnu je před oblastí vědy a výzkumu. Jsou to tedy stávající spalovací motory, co jsou to, jsou to automotory, tedy benzínové motory a dýzly. A my sami jsme si stanovili určité ekologické cíle, znečištění vzduchu, NOx, CO2 a tak. Chceme to silně zredukovat do roku 2020. A tady se nacházíme někde u automobilu, který má 95 gramů. U Mercedesu je to 130. A tady se někdo ptá, co to je? Jsou to hračky, nebo jak to vypadá, nebo co to je zač? Tady je třeba vidět, co vznik Jaká kolik CO2 vzniká při spalování eh, nafty, je to 2,9 kg. A tady si potom můžeme představit, jakou spotřebu eh, jakou spotřebu budou mít, nebo budou smět mít ještě vozidla v roce 2020. To budou 3 litrová auta, nikoli eh, objem, <laughs> nýbrž spotřeba 3 litry, prosím pěkně. A dokonce již lobbysté, kteří jsou akreditováni po léta, tak těm se musíme, těch se musíme někdy technicky zeptat, za co teda vlastně bojují. Ale já se domnívám, že to je jedna stránka věci a druhá stránka věci je, to je energetická efektivice pohoných jednotek, pohoných strojů, především u vozidel, tedy co znamená pozitivní, ale také negativní zrychlení, to znamená také brž, brždění. Tedy Eh, eh, využít tuto energii, rekuperovat a potom použít. To je centrální téma. A tím už se dostáváme k hybridním vozidlům. Eh, pane předsedo, prosím, věnujte nám trošku času, protože těm bychom se měli zabývat. Tím se dostáváme k hybridním, k hybridním vozidlům. A akumulační kapacita elektroenergie v pohyblivých zařízeních, tedy v autech, to je alfa omega. Totiž poměr mezi hmotou, hmotou a e, výkonem. Litium anebo lionové baterie. E, pokud ta baterie je těžší než celý automobil a také musí být dopravována, tak v takovém případě nebudeme mít rozumný poměr. To znamená výzkum ve, v oblasti akumulace elektrické energie v bateriích, e, v lionových, v, litiových, litiových, litiových, litiových, lionových bateriích. Eh, o těch, o těch vodíkových buňkách pan kolega Holíček hovořil, tam naprosto souhlasím s tím, že tady je třeba dále provádět výzkum. Zde se musíme soustředit na nové energie a paliva. A proto se domnívám, že je velice důležité, abychom zde si stanovili pro Horizont 2020 a do něho toto zapracovali. A mohu se jen vyslovit, protože ne, musím říct, že plítváme strašně energii. Energetická efektivita je přitom alfou a omegou. A tady je třeba hodit, tady nemusíme hovořit o backloading nebo o certifikátech CO2 a tak dále. O tom nemusíme diskutovat, protože u backloadingu, protože říká, ano, teďka bezpodmínečně musím eh, zdražit tyto certifikáty. Ne, ne. Podniky v zásadě dostanou naopak sankci a a naopak musíš platit, eh, když budeš eh, mít víc emis, emisí eh, CO2, než kolik se smí. A potom budu mít přesný přehled o tom, co je efektivní a co ne. Průmyslová výroba v posledních deseti letech celkově, nebo za posledních 20 let, se zvýšila o 14,2%. Znám to tedy z HDP a energie se snížily o 3,2%. A to jsou ty věci, se kterými se musíme zabývat. Děkuji vám. Děkuji eh, paní Koksover za komisi. Děkuji za všechny připomínky. My jsme samozřejmě vzali na vědomí, co tady bylo řečeno. Nevím, jestli od nás očekáváte nějaké závěrečné poznámky. To bylo stručné a k věci, abych tak řekla. Pane Vlasáko, nevím, jak vy byste tak zareagoval na komisi, ale možná, že vůbec byste chtěl zareagovat na to, co bylo řečeno v diskusi. Děkuji za eh, proběhlou debatu. Chci říci, že Eh, jsem si udělal spoustu poznámek a dovolte mi, abych na pár eh, věcí, které tady zazněly, aspoň reagoval. Eh, já v žádném případě nespochybňuji cíl emisí, to znamená ty cíle, které jsme si stanovili. Chtěl jsem jenom naznačit ve svém stanovisku, že bych dal více flexibility těm firmám, aby si vybrali to řešení, kde jsou nejdále nebo které chtějí rozvíjet čili eh, nestanovovat jim cíle v jednotlivých oblastech, uváděl jsem aerodynamiku, ale těch možností, jak se dostat k těm cílům, je více. Čili já volám po více flexibilitě. Eh, další věc, eh, samozřejmě pobídky pro výzkum, to platí nejenom pro automobilový průmysl a je třeba se tím zabývat a rozhodně bychom to tady měli nějakým způsobem vypíchnout. Týká se to i využití fondu pro globalizaci jako takovou. Eh, dále bych chtěl říci, že eh, máme stále prostor v eh, oblasti hybridů a samozřejmě při využívání všech systémů rekuperací, ale je potřeba vždy zvažovat výrobní náklady a jak už tady pan kolega Kun řekl, i otázku váhy a tím pádem efektivity toho pohonu jako celku. Čili děkuji za připomínky, očekávám je v písemné podobě a e, rád se s vámi potom setkám, bude-li třeba. Děkuji. Thank you very much, Mr. Vlasak. Deadline for men- Děkuji mnohokrát a 15. července 12 hodin bude termín pro pozměňovací návrhy. Ve výboru se bude hlasovat 17. září, v ITRE 14. října a mám pocit, že na plenárce to bude v listopadu. 15. července 12 hodin je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a tím se dostáváme k dalšímu stanovi, stanovisku ostraha vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce. Paní Krisbeck, máte slovo, paní. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro dopravu mě jmenoval eh, zpravodajkou pro toto stanovisko které se týká nových ustanovení, které se týkají ochrany hranic v rámci eh, spolupráce, kterou koordinuje, koordinuje také Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranič, hranicích členských států. Mm, jak již říká název tohoto nařízení, souvisí to tedy s ostrahou vnějších hranic Evropské unie a spadá to tedy částečně i do dikce našeho eh, výboru, i když si musíme uvědomit, že ten, eh, ta dimenze dopravy je zde tedy dost omezená. Takže spíše vlastně to, čeho se, nebo my se spíše chceme eh, vyjádřit k záchranným operacím k pátracím akcím, pátrací a záchranné akce. Chtěla bych se tedy soustředit na otázku školení příslušníků pohraniční stráže, aby byli schopni pomáhat lidem, kteří jsou v tísni a také na výměnu informací. Za prvé eh, bych se chtěla vyjádřit k takzvané možnosti zajištění na moři. Tady je důležité, aby zde byla eh, ještě další ustanovení ochraně, o ochraně i když je to vlastně trošku i v rozporu nebo mm, je to vlastně v rozporu s legislativou, která je proti napomáhání k nepovolanému vstupu, přechodu a pobytu. Zároveň zde musíme usilovat o bezpečnost plavidla či lodního nákladu. Pak je zde otázka školení příslušníků pohraniční stráže. Má zde být tedy praktické školení praktický výcvik, který dokáže potom eh, zajistit pomoc osobám v tísni. Eh, v tom eh, návrhu se počítá s právnickým odborným školením, ale já si myslím, že by to také mělo být doplněno i s praktickým výcvikem, pokud jde o humanitární pomoc a o rychlou lékařskou pomoc. Také je důležité, aby na, každé, na palubě každé lodi byly k dispozici standardizované lékařské a humanitární balíčky. Můžeme si vzít úvahu třeba eh, plavidla eh, Frontexu, a kde tedy některé, na některých těchto ehm, na palubě některých těchto plavidel jsou tyto balíčky, na některých nikoli, takže je důležité, aby eh, ta situace byla stejnoměrná. Pak je také důležité aby pokud možno byl na palubě i vyškolený lékařský personál. Takže to se týkalo tedy e, školení a také těch záchranných a pátracích akcí. A pak ještě pro nás je také důležité, aby e, došlo ke zlepšení e, schromažďovaných údajů a k lepší výměně, tak jak již se Eh, to, o to usiluje v rámci integrované námořní politiky. Opět se zde objevuje myšlenka interoperability, ty systémy musí být interoperabilní, aby bylo možné sdílet informace za účelem ostrahy námořní oblasti. Souvisí to také i s informacemi, které jsou důležité i pro ochranu eh, mořského prostředí, životního prostředí. Je také důležité usilovat i o snížení nákladů. Ehm, chceme dále tedy zlepšit tu, ty záchranné a patrací akce na moři. Mm, také zde chceme, aby se bylo, aby bylo rychle zavedeno společné prostředí pro sdílení informací za účelem ostrahy námořní oblasti, CISE, a je také důležité, aby byla dobře definována role agentury, stejně tak, jak je tomu v návrhu nařízení, eh, které se eh, také v návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic Eurosur. Já nechci citovat. Je to, <laughs> nechci citovat papeže v Lampeduze, a tam poukázal na to, v jaké bídě tam skutečně lidé žijí, když se dostanou na moře a potom, když se dostanou na tento ostrov. který chtěl bych ukončit tímto bodem. Ono to není, pape, to není papežský bod, ale rozhodně mohu se připojit. Bylo řečeno ohledně této návštěvy. Už tři roky je tomu tak, že ostrov Lampedusa je v podstatě e, při e, místem, kde jednak mnozí stroskotají, e, anebo, takže je to takový přijímací tábor nebo něco takového. A skutečně tady zapotřebí tyto lidi, kteří jsou v zoufalé bídě, přijmout. Mnohdy tam dochází také k konfliktům, konfliktům se směrnicí, která se zabýv, která, která upravovala pomoc k e, nelegální imigraci. To znamená, je třeba mít na to, aby lodě, které, se, které přijmou tyto lidi nebo zachrání tyto lidi, se nedostanou do trestně právního problému, protože v opačném případě by kapitáni takovýchto lodí přestali pomáhat těmto lidem, kteří jsou zoufali situace na moři. E, Tedy, tady k tomu bychom potřebovali určité předpisy, aby tento text byl přeskoumán tak, aby i tato situace byla zahrnuta do textu. To znamená, že, to je, že na moři získává, nastává i tato situace, kde je třeba zachránit člověka. To je to základní téma mé zprávy. Já doufám, že o mých návrh budete přemýšlet. Samozřejmě můžete také komentovat a také kritizovat, budete-li chtít. Avšak, jak jsem řekla, musíme se omezit na dopravně politickou komponentu této záležitosti, protože tady především je kompetentní a koordinující výbor LIBE. Tedy s velkou netrpělivostí očekávám vaše otázky. Děkuji pan Ference za EPP. Děkuji, chtěl bych poděkovat paní Grisberg za práci, kterou odvedla, protože to je docela složité a komplikované eh, najít vlastně v tom eh, návrhu věci, které se týkají dopravy. Ale myslím si, že zde jdeme správným směrem. Chceme vlastně najít eh, určitou, eh, určitý základ, který se týká i naší kompetence výboru pro dopravu, protože jinak to patří eh, výboru LIBE. Musíme si také tedy uvědomit, že se zde vlastně střetávají kompetence výboru LIBE a výboru TRAN. Máme zde mise Frontexu, a, o kterých už kolegyně hovořila je velice eh, také eh, dost obtížné ehm, provádět tyto záchranné operace. Myslím si, že by zde byly, byly určité možnosti zlepšení některých věcí, které se týkají aspektu námořní dopravy. Pak se vlastně také jde o to, že v rámci středozemí jsou určité sousedící oblasti. Mm, někdy zde máme vlastně územní vody, některé země eh, a hranice, hranice vlastně těch výsostních vod, jsou to vlastně i ekonomické hranice v rámci vod. Ty výsostné vody, ty teritoriální vody. Takže to je takové vlastně další rozdělení těch eh, moří nebo těch vod. A mm, s tím souvisí také činnost Frontexu. Je lepší, je tedy důležité lépe vyjasnit tyto oblasti a také lépe si vyjasnit i odpovědnost jednotlivých členských států a také to, jak se podělí o tu odpovědnost. Co se týče Středomoří, tak tam je velice taková spletitá situace různých hranic a různého překři- překrývání. I vlastně ty výsostné vody se různě překrývají, nebo ty hranice se překrývají. Tak eh, ještě bych chtěl nakonec eh, poděkovat zpravodajce za vynikající práci. Myslím, že to můžeme podpořit. Pan Dejalis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την eh, συνάδελφο Γκρίσμπεκ για την καλή της γνωμοδότηση. Η αντιμετώπιση Dobře, já bych chtěl poděkovat. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Skutečně vykonala dobrou práci. Také co se týče boje proti ilegální imigraci. imigraci. Já, tady se jedná také otázky pozemních hranic a námořních hranic. Známe situaci v Řecku. Je to situace velice těžká, také pro lodě, které jsou do toho zahrnuty existují nejrůznější důsledky, které je třeba mít na zřeteli. Existuje zde velice specifické prostředí a také velké napětí v oblasti Středozemního moře. A samozřejmě existují také nejrůznější skupiny z občanské společnosti a také z akademických kruhů, které to či ono pranířují a které odhalují nejrůznější nesrovnalosti, například co se stane při záchranné operaci na moři. Tam je třeba zaprvé vycházet z toho, že je třeba dodržet zákon, že existuje určité aky komunitér, který platí také ovšem pro mimořádné situace. Ale co se týče jiných otázek, jako například těch, které se týkají námořní dopravy, tak tady skutečně musíme najít vyrovnou dobrou rovnováhu. Na jedné straně musíme se musíme dodržovat předpisy koherence, avšak na druhé straně musíme také dodržovat mezinárodní právo, protože tyto záchranné akce, tento Session Rescue, k tomu existují mezinárodní úmluvy. To znamená, že tady je třeba skutečně se zamyslet nad tím, zda bychom neměli náš text upravit, přizpůsobit. Za určitých okolností by to bylo ospravedlnitelné proto, abychom u takovýchto operací zvýšili jejich bezpečnost. Aniž bychom přitom zapomínali na personál, který je tímto úkolem pověřen. Děkuji. Na první pohled tato zpráva má velice málo čistě dopravních prvků, jak už na to poukázalo mnoho řečníků. A opravdu ale je poměrně šokující situace, protože jsou tady tisíce lidí, které, kteří se utopí ve snaze dosáhnout evropských břehů a pak jsou lodě, které je hledají, ale pak je vrací zpět. A dostanou se do nouzové situace plavidla i cestující. Proto vítáme článek 9, který se snaží tuto věc řešit tak, že se zaměřuje na vyhledávání a specificky záchranné akce. A to je velice důležité e, ještě jednou se na to podíváme, ale v zásadě eh, s návrhem stanoviska eh, souhlasíme. A konečně pak je tady ještě otázka na komisi. Totiž jak je tento návrh napojen na strategii sousedství Evropské unie, na tyto politiky a fondy. Možná, že by tohle nám komise mohla říci. Děkuji, takže komise, paní Helis, Děkuji. Za komisi bych chtěla paní Grisbekové poděkovat za návrh stanoviska a také parlamentu za takto eh, rychlé jednání v této věci. Já bych asi nejprve se zaměřila na poznámku pana Daneliho, jak je to v souladu s mezinárodním právem. My jsme se snažili eh, zajistit eh, tento soulad s nástroji mezinárodního práva, zejména Search and Rescue, s těmito nástroji, konkrétně příslušnou úmluvou a eh, s úmluvou o námořním právu OSN a návrh je založen na pečlivé rovnováze mezi tím, co je ostroha hranic, včetně v situacích search and rescue, čemuž vzniká při námořních situacích a mezi funkcí eh, koordinačních středisek pro vyhledávání a záchranu, které v členských státech existují. Je to formulováno takovým způsobem, že tady uvádíme kritéria, co bychom měli pokládat už za nouzovou fázi, tedy kdy už opravdu je loď v tísni a kdy, pak eh, koordinace a eh, provedení arce by se převedlo eh, do centra toho konkrétního regionu, kde by té situace došlo. Ohledně toho, jaký toto má vztah k evropské politice sousedství, na to se ptal pan Taylor. Toto je nástroj, který je pro členské státy, které fungují v rámci koordinace Frontex. Jako takový to není nástroj, který by řešil vztahy a spolupráci s třetími státy. S vaším dovolením bych se chtěla vyjádřit eh, k návrhu stanoviska, konkrétně k těm věcem, o kterých hovořila sama paní Grisbeck. První je ehm, společné prostředí pro sdílení informací a také e, příspěvek agentury Frontex. Tady bych chtěla říci, že komise v současné době pracuje na e, dopa- posouzení dopadu tohoto společného e, sdíleného prostředí informací. Znamenalo by to také právní studii a studii různých modelů architektury pro výměnu informací momentálně ještě nebylo nic rozhodnuto ohledně řízení eh, tohoto prostředí pro sdílení informací, čili ještě nebylo rozhodnuto, jestli to bude Frontex, EMSA nebo jiná agentura, která by to měla na starosti. A hlavně proto, že je to otázka právních kompetencí a právního základu je taková úvaha, že možná bychom mohli zaujmout eh, odvětvový přístup a toto prostředí bychom mohli budovat prostřednictvím Eurosuru například a SafeCNet, eh, tedy toho, co už tady máme. Ale my tomu rozumíme tak, že ten nástroj v tomto návrhu by neměl předjímat diskuse o společném prostředí pro sdílení informací. Dále je tady otázka školení e, první pomoci, naléhavém lékařské pomoci a e, také, aby byly lékárničky samozřejmě na palubách Samozřejmě, že to je hodnotná věc, ale máme určité pochybnosti ohledně právního základu, který používáme v tomto návrhu. Za ten se vztahuje i na případy, jako je lékařské nebo zdravotnické školení a zásoby vybavení v tomto směru na eh, lodích. Budeme se to tímto návrhem proto dále zabývat. Dále budeme se zabývat eh, v rámci kapitoly ochranných doložek eh, ustanovením o náhradách, o kompenzacích eh, lodin. To bychom také chtěli probrat, protože podmínky, kdyby taková náhrada byla navržena nebo poskytnuta, to nám není úplně jasné. Také není jasné, kdo by tu náhradu dal. Plus je tady ještě zmínka o článku 10, to se týká nejenom zachycování, ale také záchrany a to by snad na první pohled se jevilo jako vhodné. Pokud máte nějaké další dotazy, tak prosím, jinak vám děkuji. Paní Grisbeck, chcete ještě něco k tomu říci? Euh, monsieur le président, merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci reagovat jenom velmi stručně. Ráda bych poděkovala komisi za to, že už nám poskytla první odpovědi na naše návrhy a podněty. Zajisté to ještě půjde dál do hloubky s přihlédnutím k odhadu dopadů, tedy ke studii Impact Assessment, a ke zlepšení info, vý, výměny informací, včetně vyjasnění otázky, která agentura má pro tuto oblast příslušnost. Dále je to otázka eh, lékařského vybavení. Domnívám se, že vzdělávání personálu na polbě je velice důležité a tady k tomu zajisté přijmout zákonný, zá, zákonný základ. E, také bych chtěla poděkovat kolegům za otázku definování zón. Je to maximálně důležitá věc. Komise no, neodpověděla zcela podrobně na tuto otázku. Já nevím, jestli je to náš dopravní výbor, který k tomu může něco říci, tedy k té právní otázce mezinárodních vod a pobřežních vod a ekonomických zón a tak dále, protože to je skutečně otázka, která má velikou důsažnost. Ale nemyslím, že by to byla věc, kterou bychom mohli pojednávat my v naší zprávě. Tedy podíváme se, zda to u nás můžeme do zprávy zapracovat nebo ne. Avšak v každém případě už v tuto chvíli děkuji za vaši spolupráci a za vaše otázky, protože je to téma, které je velice těžké. Ano, děkuji. Tím pádem veškerá tato témata potom zapracujeme do pozměňovacích návrhů. Děkuji. K tomu ještě chcete ještě něco, paní Hele? Eh, eh, velice stručně, prosím. Já se omlouvám, paní Krizbekové. Já jsem nezodpověděla otázku týkající se námořních zón. Ano, tady máte pravdu. My jsme eh, o mořských vodámořních zónách nehovořili, nedotýkali jsme se toho. A to proto, že územní eh, a eh, vody a zóny, to je otázka suverenity a proto to rozhodují členské státy nebo prostě státy na základě příslušné úmluvy OSN. Regiony Search and Rescue, to je o něčem jiném a ty už jsou stanoveny a to na základě právě úmluvy o hledání, vyhledávání a záchranách. Jak řekl pan Videnci, máte pravdu, někdy se to překrývá, ale my se v návrhu snažíme respektovat námořní smlouvy, které si stanoví členské státy a na tomto základě Eh, pracovat. Děkuji ještě za to druhou možnost. Děkuji a připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy 11. července v poledne. A zase eh, hlasovat v našem výboru se bude 13, 17. září a Libe bude hlasovat v říjnu. Takže je, eh, ještě jednou opakuji, že termín eh, lhuta pro podávání pozměvací návrhu je 11. Eh, července, to znamená ve čtvrtek, ve čtvrtek 11. července ve 12 hodin. Jdeme dál na k dalšímu bodu. Dneska máme dlouhé odpoledne, že? Další bod jsou přizpůsobení koridoru v rámci nástroje pro propojení Evropy, diskuse s Evropskou komisí, prezentace výsledků, hodnocení výzev, předkládání návrhu za rok 2012 až 2013. Nejprve mám pro vás eh, eh, otázku, co to, jaký je rozdíl mezi multi, eh, víceletou a, eh, a roční výzvou. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám vzít obě ta témata společně? Ano, ano, děkuji, říká předseda, protože jinak už ztratím chuť k životu. Dobře, takže co se týče přizpůsobení koridorů, železničních koridorů. E, to je téma, k němu se vyjadřovali zpravodaje ohledně TNT a CEF. Hovořili o tom, e, že by se o tom tedy také mělo hovořit v rámci výboru TRAN. Jsem velice rád, že tedy se e, dnes k tomu dostáváme. Mám příležitost stručně charakterizovat výsledky tohoto procesu slaďování legislativy. Také jste tento výbor hlasoval v září loňského roku o TNT a o CEFu. Na základě toho komise spolupracovala s členskými státy, aby zaručila, že koridory TNT a devět koridorů eh, budou vlastně lépe propojeny, protože ty původně nebyly tak dobře propojeny a jde o to, aby tam bylo lepší geografické propojení. Výhodou tohoto propojení je tedy politická výhoda, protože zde bude jeden soubor eh, koridorů. Ten první se vlastně bude soustředit na nákladní přepravu, bude taky multimodální, také zde bude větší vizibilita a transparentnost vůči zúčastněným stranám. Pokud zde bude pouze jeden soubor koridorů, také zvětšíme nebo maximalizujeme účinnost protože vlastně tyto koridory budou moci eh, mít výhodu z, toho, z financování TNT a také vlastně um, zde bude výhoda i pro ty nákladní koridory, pro nákladní dopravu. Toto tedy propagoval Evropský parlament. Myslíme, dále se do toho zapojily i členské státy a také stávající koridory pro nákladní železniční dopravu. Co se týče tedy tohoto procesu sláďování nebo spojování, tak eh, jak ještě uvidíte odpoledne, až uslyšíme výsledky o trialogu, které se týkají CEF, nástroje pro propojení Evropy, tak eh, se eh, dozvíte, že tady jsou zde tedy ty hlavní koridory. Počet byl snížen z 10 na 9 a E, v rámci přílohy k CEFu také naleznete popis nebo nový popis těch železničních nákladních koridorů, které vlastně budou propojeny s těmi hlavními koridory TNT. V rámci tedy tohoto, této akce teď máme ty hlavní koridory, které e, budou v legislativě Eh, doufejme, že to bude v mm, pozdější části tohoto roku a doufáme, že také tyto koridory mm, budou eh, brzy eh, fungovat, stejně jako je to u těch železničních nákladních koridorů. Jsou, týká se to tedy nákladní přepravy. Je tedy důležité zde, aby ještě došlo k potvrzení CEFu také zítra na Koreperu, ale jakmile to bude, schváleno, tak si myslím, že tím dosáhneme velkému pokroku, také odstraníme celou řadu mezer, které zatím eh, existují a také mm, zlepšíme tu síť těchto eh, nákladních železničních koridorů. Dále, co se týče TNT, tak zde jsme připravili dvě brožury. První se týká ročního programu a druhá se týká víceletého pracovního programu, protože eh, Každý rok připravujeme vlastně víceleté e, pracovní programy, které se týkají těch prioritních projektů, zatímco ten roční pracovní program, ten se týká vlastně těch menších projektů v rámci e, TNT. Toto vlastně již bylo poslední akce tohoto typu v rámci tohoto stávajícího období ale ještě je pravděpodobné, že Ehm, na konci léta vás budeme informovat ještě o dalším programu. Myslím si, že to tady bude až někdy na, na podzim. Ale toto je tedy eh, hlavní ta výzva k předkládání návrhů. Celkem se jedná o 1,5 miliard eur, což je tedy poměrně vysoká částka na financování, kde ještě využijeme pákového efektu a vlastně nakonec ty investice budou asi pětkrát tak ještě vyšší, nebo získáme pětkrát větší množství. Mm, v té brožuře, kterou, jsme, eh, kterou máme k dispozici, naleznete také všechny údaje. Ta brožura je k dispozici i v elektronické podobě. Máte tam také údaje, které se týká například toho eh, podílu jednotlivých druhů dopravy. Také eh, se také se zde popisuje druh, druhy investic a také zjistíte, že jsou tam důležité eh, prioritní politiky, že ty prioritní politiky jako ERTMS nebo eh, říční informační systémy a další eh, a také námořní dálnice, to jsou vlastně jedny z prioritních projektů, které podporujeme. Chtěl bych ještě upozornit asi na dvě nebo tři priority v tom ročním pracovním programu. První je tedy propagace inovací a nových technologií. Pokud chcete infrastrukturu a financování, týká se to tedy třeba čistých pohonů. Také je zde důležitý prvek soukromo-veřejného partnerství, partnerství PPP, kde bychom chtěli Eh, dosáhnout dobrého mixu, dobré, dobrého namíchání veřejných a soukromých financí. A pak je zde ještě priorita číslo čtyři, eh, kde chceme vlastně podporovat budoucí hlavní koridory a budoucí koridory pro nákladní dopravu. Takže vlastně eh, dále, co se týče toho víceletého finančního programu, tak eh, víceletého eh, pracovního programu, tak zde bylo velice eh, obtížné to vlastně všechno dát dohromady. V podstatě zde bylo pětkrát více mm, projektů, než jsme tam byli schopni zapracovat. Takže členské státy mají velký zájem o tyto projekty, ale takže jsme, museli jsme tedy činit velice obtížná rozhodnutí, velice obtížné volby. Snažili jsme se tam ponechat projekty, které mají co největší evropskou přidanou hodnotu a také jsme se tam snažili zachovat ty projekty, které podle nás je možné e, zavést do praxe e, okamžitě, protože si také jsme vědomi že toho, že ten program už se vlastně chýlí ke konci, takže to byla taková dvě hlavní kritéria, podle kterých jsme vybírali z toho e, dlouhého seznamu těch návrhu, který vlastně byl pětkrát delší, než jsme mohli pojmout na ty finance, které byly k dispozici. Já velice děkuji, pane předsedo. K tomu prvnímu bodu. K prvnímu bodu bych měl ještě dvě, tři otázky, respektive potvrzení, že Protože toto schnutí bylo trošku přáním parlamentu a já bych chtěl poděkovat komisi za iniciativu, které se chopila a chtěl bych se dozvědět, jaký to bude mít přímý dopad v různých zemích. A zda toto spojení bude fungovat pro všechny země, anebo zda i nadále budou existovat výjimky, respektive země, které budou dělat problémy. A za další, co se týče toho okamžiku, zda v určitých zemích bude nebo byl navržen nějaký časový plán aby se to sloučení provedlo progresivnějším způsobem, respektive. A třetí otázka potom je, že jsme měli určitý, pro, určitou proceduru v Core Network, bude to přeneseno na koridory a nebo zde se bude, se, se předpokládá separovaný postup, separ, separátní postup. A dále, máme, měli jsme samozřejmě málo času na to, abychom ten dokument přečetli, který byl dnes rozdán, eh, rozdán. V každém případě během letní přestávky, eh, během letní přestávky to pro nás bude četba. V, v minulý call jsem, tam jsme viděli ty první projekty Air Traffic Management. Ale v tuto se nacházíme v situaci, kde musíme konstatovat, že Single European Sky má, nefunguje, respektive jeho převádění v jednotlivých českých státech nefunguje z politických důvodů. Jak je to v poměru s těmi investicemi a jaký, je to, jaký to má vztah k současnému návrhu komise, tedy k tomuto novému návrhu Single European Sky. Jsou to investice, které odpovídají tomu původnímu, eh, které odpovídaly tomu původnímu návrhu, anebo jsou zde nové, nebo zde neexistují žádné rozpory nebo rozdíly mezi těmito návrhy. To jsou věci, které by mě zajímaly, ale další otázky vám dám spíše v písemné formě. Děkuji. Paní Zalesanda. Ano, děkuji, pane předsedající. Děkuji také komisi za tuto informaci. Především informace v souvislosti s projekty programu 2007 až 2013. Pan je řekl, že pro dobu po létě ten program bude. Budeme mít programy a tehdy budeme moci také přesněji říci, jak to vypadá. A potom za druhé, Mohla by nám komise říci, pokud by bylo více peněz, kolik projektů by, pochom by potom ještě víc, kolik dalších projektů by mohlo být ještě zapracováno nebo provedeno. To je důležité vědět, tak abychom také mohli vědět, že existují projekty, které nemohly být provedeny, protože na to nebyly peníze. Především pokud by to představovalo určitou evropskou přidanou hodnotu. A tedy, že zase jsou to projekty, které nemohly být provedeny kvůli tomu, že na to nebyly peníze. A pro nás je důležité vědět, kolik peněz navíc bychom potřebovali, aby i takové projekty mohlo, bylo možné realizovat. Protože i to patří do finančního rámce, který zatím není úplně uzavřen. A další věc, uvádějí se zde každý rok do provozu určité projekty a jiné projekty naopak v rámci víceletého rámce jsou konsolidovány. Tedy jak komise eh, toto interregnum mezi projekty pojednává, jak s tím nakládá, tedy mezi starými programy, tedy staršími programovými obdobími a novými programovými, programovými obdobími. A dále máme, vidíme také náročný národní eh, programy které se, a projekty, které jsou v rozporu s tím, co, čeho chceme dosáhnout v rámci European Connecting eh, Connecting Europe, tedy jakým způsobem chce komise reagovat na tyto národní právě, které jsou v rozporu s programem Connecting Europe. Děkuji. Měl bych jenom dva takové dotazy. První, jistě jste si všimnul, pane Pake, že eh, mezi projekty prakticky chybí střední Evropa, kromě jednoho koridoru sever-jih, zatímco ve všech jiných částech, zejména v západní Evropě, jsou desítky projektů, které byly přijaty. Dokonce už to jde tak daleko, že ty vlády ve střední Evropě ani nežádají, takže ani mezi vyřazenými projekty prakticky nic není. Tak to je první moje otázka. Druhá otázka, jak jsme daleko Eh, k sjednocování těch bloků v letecké dopravě, protože eh, ten středoevropský blok FABCE, Central Europe, to bude prostě průšvih. Tam se vůbec nic nehýbe, ty vlády se zakopaly, eh, kdysi přijatá úmluva o sjednocení leteckého provozu na střední Evropu ve středních výškách nakonec pro naprostou neschopnost Rakušáků alespoň vybrat stanoviště, eh, byla rozpuštěna. A teď tady máme tři věci. Za prvé Single European Sky, za druhé sjednocení bloků a za třetí program SESAR. Čili co s tím nad střední Evropou? Zatím se zdá, že se tam moc nevyjasnilo. Děkuji. Asi, Já, ich hab... Ano. Eh, právě jsem si to stručně prolistoval. Eh, Andrew Cole, tam vidím pouze studies, ale eh, rychleji to nejde. Ale stránka 79. Tam máme studii pro novou linii mezi Kaval a Tachotaj v Řecku, a my víme, že Řecko všechny cross-border sections uzavřel, i když předtím byly financovány z peněz Evropské unie. E, jsou vyvozovány konsekvence z tohoto jevu a je garantováno, pokud to bude uzavřeno, zda tam také něco bude jezdit, protože on to potom pokračuje dál do Turecka. To znamená, že bychom, aby se nejenom něco konstruovalo, protože tím se budou zabývat inženýrské kanceláře. Nejprve zda z toho potom také něco bude. A další věc, o které jsem se chtěl zmínit, je, já nevím, zda to skutečně tak je, ale často jsme hovořili o tom, že v Turíně francouzský skot, eh, dvů, úseční dvo řekl, že to bude stát 26 miliard a není ve Francii je studie, Eh, kdy řekli, ne, všechno se to třeba zastavit, protože už nemáme vůbec žádné projekty, eh, stopuje se, zastavuje se mnoho projektů TVG a tak dále. V každém případě Clarion Turin nebude hotový do roku 2030. Eh, nakládíme, nakládáme s tím tak, že nás to nezajímá, nebo se to zastaví a říká se, dobře, ty peníze se použije někde jinde, jiné studie mají projektu, protože tato, ta, to, která měla být hotová do roku 2030, stejně hotová nebude protože eh, představy mají všechny velké, ale vím to i z Německa, že finanční plány ty bývají ve hvězdách. Tedy jak na to reagujete? Protože my nechceme mít žádné z toho studií, kde budeme vidět, že se to bude realizovat v příštích 30 let. Nejbrž chceme dělat ty studie, kde také existuje šance, že budou uskutečňovány. A to znamená, že se to potom také bude provádět, protože my chceme mít efekty nikoli na papíře nebo ve fantazii, nejbrž reálně. Uh, chceme, aby takové projekty potom postoupily a byly uskutečňovány. Ano, děkuji vám. Děkuji, pan Herto. Ano, děkuji, Like. Kolegyně a kolegyně, zaprvé bych chtěl poděkovat u Tangent Agency, která provádí tyto práce a skutečně v tomto případě nám skutečně nám vyhledala velice zajímavé projekty z těch celkem 134, po té, co my jsme rešeršovali, bylo vyhledáno nebo vybráno 89 projektů. A co je také velice pozitivní, to je to, že byla správně stanovena, stanoveny akcenty, protože fokus jasně se upíná na eh, železnici a na říční dopravu a také na rozvoj inteligentních dopravních systémů to máme i to jsme vždy považovali za správné a doufám, že i v budoucnosti tomu tak bude. Že toto je ta správná cesta, kterou se musíme ubírat. Co bych k tomu ještě také chtěl říci, že se musíme dívat do budoucnosti. A tady ten tlak bude poněkud větší, když si představíme, že des máme účelově vázáno 10 miliard eur na kohezi a na musíme i v budoucnosti předpokládat, že bude zapotřebí ještě více transparence, kterou budeme muset ukazovat na veřejnost, aby to celé bylo legitimizováno. To znamená, že v budoucnu to bude poněkud náročnější. Právě z tohoto ohledu se domnívám, že by bylo rozumné, a tady také prosím komise, komisi, aby se nad tím ještě jednou zamyslela, aby při zdůvodňování, tedy evaluation, proč který projekt byl vybrán, by toto proč mělo být trošku přece jenom uvedeno detailněji. Tedy, že bylo přihlednuto k tomu a k tomuto a právě proto jsme se rozhodli právě pro tento projekt. Protože umím si představit, že pokud ten tlak bude ještě větší a ta konkurenční situace mezi nejrůznějšími projekty, které byly nahlásen, nahlášeny, bude mít neustále větší význam a tady by bylo proto rozumné, kdybychom měli jasnější a srozumitelnější zdůvodnění. Měl bych taky jednu konkrétní otázku na zástupce komise a sice 13066. Pokud, tomu, pokud se nemýlem, tak 3,7 milionů eur by mělo být dáno firmě Nissan Motor, aby byly kofinancovány ty rychlo nabíjecí stanice. To je 15%. Je to Project DRA 13 UK Ireland. A na co jsem se chtěl zeptat, je to, zda kofinancování těch 50% je nutné pro průmysl, tak aby se financovalo vybudování sítě nabíjecích stanic. A další otázka je potom, nebo řeknu to jinak, u těch eh, nabíjecích stanic, které předpokládá Nissan, se jedná o takzvané multistandardové. To znamená, že to je pro obě varianty zástrček. I když, a to je přesně moje otázka, i když v souč předčasném návrhu komise k alternativním palivům usilujeme o tom, aby byla pouze jedna jediná varianta, která by byla podporována tak, aby se dlouhodobě šetřily náklady. A to se mi tedy zdá poněkud ambivalentní které bych byl rád, kdyby se k tomu komise vyjádřila. A potom ještě poslední otázku, to mám eh, k projektu Swiftly Green, protože tomu jsme nerozuměli, také u nás, v naší kanceláři, a proto bych byl rád, kdybyste mi ještě jednou poněkud mohli vysvětlit, jak tomu máme rozumět, co tento projekt znamená a tedy za co se vydávají peníze. Tak, to je to, co jsem měl na srdci a děkuji. Mrs. Meissner. Paní Meissner. Ano, děkuji. Už bylo vysloveno velice mnoho otázek a proto budu stručná. Samozřejmě je správné to, že zaprvé se musíme na všechno podívat, pročíst, jaké projekty jsou, to jsou a tak dále. Pan Kramer řekl, že jsou to především studies, ale jsou tam také některé projekty. Já jsem se, protože já jsem ze severu a zajímají mě především námořní věci, tak by mě zajímalo, co se jako pilot startuje v této oblasti a nebo zda je to konkrétní projekt, kam potečou peníze, třeba Energy Banker Infrastructure nebo ten Scrubber s novými Scrubbery, to je také velice zajímavá otázka. A potom také zcela konkrétně se píše o tom, že Drank Proc na stance 64 Helsinki Tallink se má provést spojení, které se má posílit. A tady k tomu je otázka. Já předpokládám, že právě se vychází z principu, že projekty, které mohou být realizovány, tak tam také bude kofinancování. Ale tam, kde je relativně jisté, že skutečně ty projekty je možné uskutečnit. To je to, o co jsme šli. Nejde nám o to, abychom měli router staveniště, nejbrž abychom měli potom hotové objekty. To by bylo hezké, pokud by tomu tak bylo. Oh, okay. Dominik. Dominik. Dominik. Juste à, à très brefement, parce que là on parle de, à la fois des programmes... Velmi stručně, protože tady se jedná o roční programy a hovořili se také o koridorech a pan kolega zpravodaj to také zmínil v některých otázkách. Tady, eh, co se týče přizpůsobování koridorů, tak tady komise byla velice pozorná a tady neexistuje žádný nebyl zmíněn žádný projekt od parlamentu anebo od rady, nebo který by byl akceptován, nebo respektive který by se ztratil. A co se týče toho přizpůsobování u TNT, tak to zůstalo. Tam nedošlo k žádným změnám. Ale to není odpověď na to, co, na co zodpoví až komise. Ale chtěl jsem říci, že u těchto věcí že eh, v těchto, v, těchto, v těchto věcech ne, nebylo zrušeno to, co, o čem komise rozhodla. No, dě, děkuji. Myslím si, že trošku problémem je to, že sem přijdete a dáte nám ty dvě příručky, ale to je jako, když byste dali nějakému politikovi takovou, um, takovýto dokument. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom tento dokument eh, dostali dostatečně předem, abyste, eh, aby jsme si měli, abych, abychom měli možnost si to přečíst předem, abychom se pak na to mohli ptát na základě už toho přečteného. Jsem velice rád, že jste nám dal tyto mm, brožurky, ale mm, chtěl jsem vám toto říci, protože vím, že si to asi myslí i ostatní členové, ale dávám vám tímto slovo. Děkuji za slovo. Myslím si, že co se týče těch eh, konkrétních projektů, tak pokusím se odpovědět na co nejvíce mm, dotazů, které padly, ale také jsou k dispozici stručné popisy těchto projektů, které jsou v té dokumentaci. Takže pokud je tam nějaký projekt, o kterém třeba byste chtěli podrobnější informace, tak ty informace můžete nalézt eh, v těch eh, informacích nebo v, mm, v údajích agentury. Chtěla bych nejprve poděkovat Dominikovi za jeho komentář, který se týká těch hlavních koridorů. Eh, to přizpůsobování nechtělo nějakým způsobem oslabit metodiku, tu jsme používali naprosto důsledně během celého toho procesu. Eh, ten proces přizpůsobování měl velký dopad Přidali jsme tam další koridory pro nákladní dopravu, anebo také další sekce těch koridorů pro nákladní dopravu. Týkalo se to vlastně všech členských států, nebyly tam žádné výjimky, všechny členské státy jsou systematicky tímto pokryty. A co se týče těch nových eh, nákladních koridorů, tak tam je nové načasování pro období 2016 až 2020. Je to načasování nebo plán který by měl zajistit eh, realistické lhuty i pro členské státy, kde budou, které budou muset korido, vlastně koordinovat větší počet koridorů na svém území. No a eh, také zde vlastně ještě byly věci, které se týkaly určitých výjimek, ale nakonec se při tom jednání eh, bylo dohodnuto, že žádné výjimky tam nebudou. Také je to vlastně e, rozdílná legislativa. Mění se příloha, kde se také stanoví celá řada nových koridorů, ale způsob, jakým jsou ty koridory zpravovány, to vlastně i nadále bude řízeno tím původním nařízením, které nebylo pozměněno v tomto procesu. Co se týče jednotného evropského nebe, tak e, tam již byl vypracován pracovní program a pokyny E, k tomu již vlastně byly v souladu s jednotným evropským nebem 1, nebo ty pokyny pro to jednotné evropské nebe 2 a byl bych překvapen, kdyby tam byly nějaké věci, které nejsou v souladu, ale pokud máte pocit, že tam jsou věci, které nejsou v souladu, tak mi to prosím e, zašlete písemně a my se nad tím zamyslíme. A co se týče pana Kohlička, myslím si, že všechny funkční letové bloky mají e, také nárok na tu podporu v rámci TNT. Ale co se týče speciální podpory pro funkčního leto, funkční letový blok pro střední Evropu, tak tam bych se potom na vás ještě obrátil konkrétně osobně a poskytnu vám podrobnější informace společně se svými kolegy. No a pak co se týče těch informací o tom, eh, mm, kolik tam bylo těch projektů, celkem tam bylo 1,3 eh, milionů, pak jsme žádali 1,7 milionů. A nakonec jsme si vlastně ponechali pouze ty programy, které jsme pokládali za nejdůležitější. Takže máme celkem projekty v, eh, odho, vlastně v, ve výše asi 4,3 miliard a nakonec ale máme k dispozici pouze asi eh, pouze 1,3, prostě nemáme toto eh, k dispozici. Nakonec v tom rozpočtu nám bylo přiděleno mnohem eh, méně prostředků, takže eh, právě u toho víceletého pracovního programu došlo k mnohem většímu počtu těch projektů, než eh, kolik jsme mohli uspokojit. Také se ukázalo, že tam pak ještě bude několik dalších eh, stovek eh, milionů eur, které možná by byly k dispozici, takže ještě pracujeme na dalších projektech. Pokud je nějaký projekt spožděn a nelze všechny ty způsobilé činnosti dokončit, tak poté není vlastně eh, to financování uvolněno a to, ty finance se vrací zpět do programu. Takže poté vlastně z toho důvodu ještě na začátku podzimu bude takové vlastně nové, eh, nová výzva k předkládání návrhů, aby se využily tyto finance. Pane Kohličku, je pravda, že v nových členských státech je velký, velice nízký počet těchto projektů, to je pravda. Je to vlastně i v rámci projektu TNT a ten důvod je velice jasný, protože je zde ta, ta míra spolufinancování je příliš nízká na to, aby ty jednotlivé eh, zprávy vlastně mohly využívat programy tenté. Eh, spíše ty členské státy využívají eh, spolufinancování v rámci programu soudržnosti. A z toho důvodu je zde vlastně v rámci CEFu speciálních 10 miliard které vlastně využívají i společně se spolufinancováním z Fondu soudržnosti, umožní také podporu i projektů v rámci TNT, a to ve všech 27, respektive ve všech 28 členských státech. Ještě co se týče studií, tak teď máme mnohem menší rozpočet na studie. Možná je zde taková zavádějící informace, protože třeba i studie mohou být vlastně pilotním projektem v tom právním významu. Takže těch 20 nebo 25 studií, většinou to nejsou e, nějaké studie samy o sobě, nějaké teoretické studie, ale jsou to třeba různé přípravné práce nebo přípravné studie. Ale pokud je tam nějaká studie, která funguje sama o sobě, eh, tak bychom vždy měli brát v úvahu, že ta studie pak může vést třeba k nějakému konkrétnímu projektu. A pak se ještě, chci, pak se ještě vyjádřím těm konkrétním eh, projektům, o kterým jste hovořil, abych vám uvedl příklad. Také je důležité, stejně jako v minulém ehm, um, období důležitost udržitelnosti dopravu, takže i vodní doprava, vnitrostátní vodní doprava, železniční doprava, to vlastně zůstává a je to vlastně takým typickým rysem pro výběr projektů. A i také je to vlastně účel, proč členské státy používají program TNT na podporu udržitelnosti dopravy. No a pak se ještě vyjádřím k tomu inovačnímu projektu ve Spojeném království, Eh, co se týče těch zásuvek, nevím přesně, jak to je, jestli tam je ten více, eh, vlastně ten multistandard. A to ještě budu muset ověřit, ale pak je zde otázka opravdu, zda to 50% spolufinancování je odůvodněné u těch doběcích stanic. A pak ještě ten program Swiftly Green, to je vlastně jeden z takových budoucích pilotních projektů, který se týká těch hlavních eh, koridorů. Eh, právě parlament totiž kladl důraz na eh, ekologičnost těchto koridorů a proto je zde vlastně pilotní program Swiftly Green, který je to vlastně demonstrační projekt, který poté může být rozšířen v implementační fázi na všechny ostatní koridory. Hmm, děkuji za pozornost a jinak také pokud chcete, tak vám poskytnu podrobnější informace o jednotlivých věcech. Dobře. Dobře, mnohokrát děkuji a přijdeme teď k neveřejnému jednání, proto prosím ty, kdo tady nemají zůstat, aby opustili sál, nechávám jim na to minutu.